Děkujeme. Nyní je první kolo otázek koordinátoru. Jako první má slovo Vincent Kampf z EPP. Eh, voorzitter, dank u zeer. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. V úterý večer 30. září proběhlo velice kvalitní slyšení s kandidátem na tento post, panem Ševčovičem, a 1. října, to znamená ve středu, hned poté, jsme v našem výboru přijali jednomyslné rozhodnutí. Jednomyslné rozhodnutí ohledně toho, že skutečně tohoto kandidáta podporujeme. Já si myslím, že nyní vystupuji za celý náš výbor, když řeknu, že opravdu naše důvěra v tohoto kandidáta je neustále opravdu velice silná. Já nyní nebudu hovořit o politických důvodech, politickém vývoji, který poté probíhal, což vedlo k této stávající situaci. Pan Ševčovič bude zodpovědný za jinou oblast a rovněž samozřejmě to bude velice silný příspěvek k celkové komisi. Ano, já zde nebudu, nebudu opravdu vás vinit z toho, k čemu došlo, vážená paní Bolc. Samozřejmě, že dneska se setkáme proto, abychom hodnotili vaše kvality v tomto ohledu a opravdu zjistit, zda máte dostatečné znalosti pro toto portfolio, pro toto portfolio v oblasti dopravy, které jste měla možnost prostudovat pouze posledních pět let. Já bych vás samozřejmě chtěl přivítat srdečně u nás v našem výboru a i v našem parlamentu. My zde máme několik kolegů, deset kolegů, kteří položí různé dotazy v různých, z různých oblastí. Budou to férové, spravedlivé otázky. Samozřejmě, že máte pravdu v tom, že bez dopravy nefunguje nic a to včetně hospodářství Evropské unie. Já mám několik otázek. Bílá kniha, dále je to cestovní mapa v této oblasti jednotného evropského dopravního prostoru. Co uděláte v této oblasti? Urychlíte nějak implementaci? Jakým způsobem vezmete v potaz stávající vývoj? A dále je to financování TEN-T projektu, navíc ještě k um, nástroji Connecting Europe Facility, CEF. Mám pocit, že rada se snaží trošku mm, zneužít toto portfolio, využít finanční prostředky na jiných místech. Hovoří se zde o těch 300 eh, miliardách od které slíbil pan Juncker. Jak zajistíte, že tyto prostředky budeme k dispozici? Další otázka. Jak bude vypadat spolupráce s ostatními komisaři? My se trošku obáváme toho, že doprava bude jaksi na chvostu, na posledním místě a my proto chceme, abyste něco v této oblasti rovněž udělala. A dále je to otázka městské mobility, protože pokud jsem to správně pochopil, budete rovněž odpovědná i za síť měst, inteligentní města a tak dále. Proto bych uvítal několik vašich názorů v této oblasti. A dále jsou to osoby s postižením. Všichni potřebujeme využívat možnosti dopravy, včetně našich občanů s postižením. Co plánujete v této oblasti? Děkuji. Paní Bluz, máte tři minuty na odpověď. Thank you. Děkuji. Pokusím se reagovat na všechny čtyři dotazy velice v tomto omezeném čase velice rychle. Bílá kniha, bílé knihy obecně podle mého názoru jsou velice důležité, protože ukazují určitou vizi. A my všichni, když na tom spolupracujeme, nebo kdokoliv, jakýkoliv sektor, subjekt, včetně sektoru dopravy, který se na tom chce podílet, potřebuje určité hlavní směry, jak přispět k těmto společným, společně stanoveným cílům, čili stávající bílá kniha, kterou jsem například již měla možnost prostudovat, podle mého názoru právě nastavuje správný směr, správným směrem do budoucna. Já se nebudu snažit nějak měnit tento dokument, to nebude moje priorita. My samozřejmě víme, že každý den přináší změny, každý den představuje určitě další vývoj a já budu velice bedlivě sledovat tento dokument. Samozřejmě můj tým bude neustále hodnotit celou problematiku a v případě potřeby nabídneme aktualizaci na základě hodnocení, které provedeme. Čili ano, nesmírně důležitá role, kterou vidím v rámci těchto bílých knih, jakým způsobem bude formulována záležitost celé dopravy do budoucna. Všichni zúčastnění, všichni, všichni aktéři na tom se budou podílet, čili neustála spolupráce, komunikace mezi těmi, kteří chtějí sdílet tento pohled na vývoj do budoucna. Projekt ten T podle mého názoru je to jeden z nejdůležitějších hlavních směrů, které si zvolila Evropa a to z velice jednoduchého důvodu. Evropa potřebuje bezproblémovou dopravní síť, snažíme ehm, se o prokázání toho, co je nejlepší v Evropě, to je právě jednotný trh. A ten, tý, ten, tyto projekty v rámci dopravy nám umožňují dosáhnout um, inteligentní růst, dostupnost, inkluzi, to propojuje celou Evropu a to je zásadní u tohoto projektu. Proto to považuji za nesmírně vzrušující projekt. Tento samotný projekt, ten tý, jakožto strategie do budoucna a zároveň máme kvalitní mechanismus pro financování k dispozici, který je zakotven i v tomto dokumentu, máme tam určité priority v rámci financování těchto projektů ten té. Čili já se budu snažit samozřejmě na to navazovat. Třetí a čtvrtá otázka, velice rychle. Městská mobilita, nesmírně důležitá oblast, ovšem to je na úrovni členských států. My, jakožto komise, se budeme snažit koordinovat a podporovat tyto projekty mm, pomocí určitých opatření, budeme schopni i porovnávat úspěšnost těchto projektů, osvědčená praxe, která nám rovněž pomůže zlepšit tuto záležitost. A ještě poslední záležitost, spolupráce, to jsem vlastně já, člověk, který chce neustále komunikovat s vámi, s mými kolegy na nalezení nejlepšího řešení. Děkuji, Ismail Tux SAD. Děkuji, pane předsedo, vítejte paní Bulc mezi námi. Eh, vy jste zmínila jednu věc, která se mi líbila, to, že jste jasně řekla, že u vás není možný sociální dumping. My jsme v posledních letí letech měli takovou situaci, že Evropská komise se uh, ubírala jednostranně cestou liberalizace a proto se ptám, hm, jaké konkrétní cíle nebo opatření chcete zavést, abyste zajistila sociální práva a bezpečnostní standardy v evropské dopravě? A jste připravená eh, také dodržovat vyjednané tarify i v evropské legislativě a začlenit evropské legislativy. Druhá otázka se týká financování. Eh, financování infrastruktury jste také zmínila a mm, Ehm, my jsme se začali tedy vydávat tou vytváření transevropských sítí Connecting Europe. Nyní ale jsou diskuse o mítném, především v mé zemi, v Německu. Ehm, máte konkrétní cíle ehm, financování evropské infrastruktury jsou, zavést tedy v souvislosti s jednotným systémem mítného? Máte slovo? Okay, thank you. Děkuji, děkuji za tyto dotazy. Především sociální práva. Já jsem již ve svém písemném prohlášení řekla, že je to už, úžasná výhoda a zároveň mm, tak Evropy, že máme naše sociální práva. Velice často slýchám, že je to vlastně překážka a já osobně se na to dívám jako na příležitost, na možnost, jak to integrovat. Musíme promyslet, jak je integrovat do našich business modelů, identifikovat naše koncepty kvalitnějším způsobem. Já doufám, že společně se nám povede v této oblasti dosáhnout pokroku. Ano, růst, inkluze, udržitelnost, to je vše, co se týká lidí, občanů, sociálních podmínek, ve kterých, ve kterých žijeme. Čili já budu opravdu dělat vše proto, abych podpořila tento nesmírně důležitý evropský směr a prosazovat sociální práva. Konkrétně my máme rozsáhlou legislativu v oblasti sociálních práv a nevíme ani která země co implementuje, jak daleko se dostali. Čili co já udělám na počátku, já jsem posledních několik dní pouze se podívala na tyto dokumenty, zjistím, kdo implementoval co v členských státech, tak abychom uplatnili určitá opatření, kroky, pokud je to potřeba u zemí, které zatím neimplementovaly to, co bylo dohodnuto Evropským parlamentem. Další prvek, jež je zde důležitý, Sociální legislativa musí být součástí refitu. To znamená zjistit, zda vůbec dává smysl, nebo zda můžeme nějakým způsobem to lepším způsobem objasnit, komunikovat a um, přiblížit těm, na které to bude mít dopad. Ano, vidím, že ještě mám chviličku. A nejdůležitější je ve všech sektorech. To vidím. to znamená letecká doprava, um, přístavy, železnice, silnice. Vidíme určitou tendenci neustále vést dialog, sociální dialog se všemi zúčastněnými aktéry a já v tom chci pokračovat. My nejsme nepřátelé. Jakmile si sedneme u jednoho stolu a to mám z vlastní zkušenosti, jakmile lidé dobré vůle se sejdou u jednoho stolu, vždycky nalezneme kvalitní řešení a toto je můj přístup. I v takových případech, která mm, se zdály být nesmírně obtížná, neřešitelná. I já, i v těch jsem věřila, že lidé dobré vůle naleznou řešení. A to je můj jasný přístup k diskuzím v obtížných situacích. Další věc, která mě překvapila, především jakožto součást sociální problematiky, je určitý nesoulad mezi tím obrovským růstem v oblasti například námorní dopravy a na druhé straně tolik mladých bez práce. To prostě nedává smysl. Vím, že součástí sociální agendy by měla být i určitá propagace všech možných příležitostí pro mladé občany, v této oblasti pro ženy, tak aby se nám rovněž začaly zajímat o tento biznis. To je na jedné straně úžasný růst, na druhé straně obrovská nezaměstnanost, čili já to budu sledovat velice pozorně, proč k tomu dochází a mý kolegové komisaři odpovědní přímo za tyto oblasti, součásti této problematiky. Doufám, že společně s, ní, s nimi nalezneme vhodná řešení. A vidím, že ještě jedna věc mi unikla a to je mítné. Já jsem pro. Evropa vyslala jasný signál. Znečišťovatel platí a uživatel platí. Samozřejmě, že na úrovni každé země jednotlivé země mají právo si vybrat své způsoby financování infrastruktury. Vy jste se zmínil o německém příkladě. Já samozřejmě zatím to ještě nemám nastudováno, pouze jsem o tom slyšela. To, co musíme udělat, je vždycky chránit základní evropské hodnoty. Žádné diskriminační nabídky ani návrhy zde nesmí existovat. Děkujeme. Děkuji, Zvíle z KR. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dovolte, abych i já vám popřál hodně úspěchu, paní Bolc, a zároveň bych ale rád poděkoval panu Junkrovi za tu, tento přístup, kde v podstatě eh, na základě těchto komplikací politických eh, by nemělo dojít k nějakým zásadním změnám. My v podstatě bychom měli být považováni v našem výboru za požárníky, protože vlastně pomáháme eh, panu komisaři, panu eh, předsedovi Junkrovi navýšit počet žen v komisi. Pokud jde o konec roku 2016 a zjistíme, že určité části CEF, facility, které jsou propojeny s kohezními projekty, různé koridory. Řekněme, že tam nedošlo k žádnému pokroku. Jaká bude vaše reakce? Jak zareagujete, abychom nepřišli o stroje a investice do infrastruktury v oblasti dopravy? O tom už jste se zmínila v úvodním vystoupení. Děkuji. Děkuji za tento dotaz. Já se pokusím pohovořit o tom konceptu, o kterém jsme se již zmínili, use it or lose it, používej nebo, ne, nebo přijdeš o tuto příležitost. A to je velice důležitý koncept. Proč? Já jsem byla ministriní ve Slovinsku a vlastně jsem um, byla eh, náměstkem premiéra Slovenska. A to skutečně považuji za obrovskou výzvu, kterou, které čelíme na národní úrovni. Zásadní projekty, kritické projekty, které jsou na dobré cestě, najednou nejsou implementovány. Jak můžeme věřit v lepší Evropu, když tyto zásadní projekty nebyly vůbec dokončeny? Čili proto ten koncept use it or lose it je podle mě kvalitní koncept, protože to motivuje. Motivuje ty, kteří již převzali na svá bedra tuto odpovědnost, dokončit tyto projekty. Je to dobrá motivace. Neznamená to, že ta země úplně, že by přišla o ty finanční prostředky, ale ty finanční prostředky, které prostě se nevyužijí řádně, tak se dostanou do určitého půlu a z toho stejného půlu ta stejná země využije potom tyto prostředky, čili nedojde ke ztrátě těchto prostředků danou zemí, ale bude to podporovat určitou disciplínu nikdo nějak nebude nutit země, aby přišli se svými eh, termíny, daty, budou s tomu se stanovit sami, tak jako my. Když jsem začala například pracovat v oblasti kohezních fondů ve Slovensku, zjistila jsem, že lidé ani nechápou, že tyto prostředky tam existují, že to jsou naše finanční slovenské prostředky, že prostřednictvím EU máme právo užívat tyto finanční prostředky, že jde o velikou motivaci, kterou by to mohlo představovat tím vysvětlováním, tím, že lidé vezmou odpovědnou za svá rozhodnutí na úrovni členských států. Čili ano, já opravdu se budu snažit do toho věnovat tomu hodně energie do toho komunikačního procesu, vysvětlovat odpovědnost na úrovni členských států, tak abychom splnili a řádně naplnili závazky, které máme na evropské úrovni. Pr- promiňte ještě, eh, paní Bolc ještě doplňující dotaz. U nás v našem výboru probíhala rozsáhlá diskuze, je na komisi, to znamená ten mm, Connecting Europe Facility, ten koncept, který využívá jedna kohezní fondy na základě konkrétních pravidel, využívat velké nebo vytvořit určité koridory mezi mnoha členskými státy. My jsme hovořili častokrát o těchto záležitostech, pokud nebudeme například schopni připravit toto mezi třemi členskými státy, tak vlastně přijdou, ten koridor například přijdou o finanční prostředky a v podstatě vlastně ty země, které lépe spolupracují, by mohly využít tyto finanční prostředky, protože jinak by tam nedošlo k žádnému pokroku. Toho, to, já tam jsem se opravdu obával, všem děkuji za upřímnou odpověď. Děkuji. Další otázka Gesine Meissner za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte také za naši frakci. Paní Bulc, ehm, vy jste již říkala, že jak je pro vás důležitá jednotný eh, trh dopravy, k tomu vytváření chcete přispět. Ehm, to, to je důležité pro tohoto výboru. V poslední době ale byl jeden projekt, kde jsme se všichni, na tom jsme se všichni shodli a to bylo eh, ten T a Connecting Europe Facility. To nám velice leží na srdci. Vy oso- pro vás osobně je důležité uh, aby tam byly zašleněny všechny významné přístavy a vnitrozemské vodní toky a kanály. Tomu do, posud nebylo a přímo s tím souvisí moje tři otázky. První se týká přístavů. Jak si představujete, mm, co je možné e, v budoucnu tedy udělat, aby e, námořní doprava a přístavy byly e, více přátelské vůči životnímu prostředí? Jak to posunout dál? Dále vnitrozemské vodní vodní toky. Tam jsou větší kapacity, než teď můžeme využívat. Jak vidíte technické problémy, které můžeme mít? Co si myslíte, že tam je možné udělat, aby vnitrozemské vodní toky byly eh, více využívány jako mm, ekologický způsob dopravy? A dále eh, jste napsala, že jste tedy solution driven. A my mm, potřebujeme evropský dopravní e, prostor, ale Eh, jak si lokálně jsou eh, rozpory, eh, je třeba věci infrastruktura zlepšila. Vy jste řekla, že to musí udělat sami členské státy, ale já se domnívám, že když komise by trošičku tlačila s naší pomocí, tak by, by pokud se to nestane, tak by to trvalo příliš dlouho. Co chcete udělat, aby se skutečně to, co se podepíše, tak aby se také realizovalo? Paní Bůc? Hmm, thank you very much. Děkuji. Chápu to tak, že jsou to tři hlavní otázky. Jedna se týká eh, přístavu a zelené agendy, druhá se týká vnitrozemských vodních cest a tak dále. Dobrá, když se podíváme na otázku přístavu, samozřejmě upozorňovala jste na to, že přístavy jsou významnou součástí eh, projektu TNT a námožní aktivity, námořní doprava je velice prosperující v Evropě, vidíme tady obrovský růst a samozřejmě otázka, kterou vykladete, vlastně mm, je činí ještě zajímavější a jako větší výzvu. Já bych řekla, že v této oblasti již bylo uděláno mnoho, za prvé technologie nám hodně pomáhá a pomáhá nám i nadále, to znamená nejenom na úrovni lodí a technologických zlepšení. Já jsem byla fascinována tím příběhem, jak některé přístavy odměňují lodě, které mají ekologické e, motory tím, že platí menší přístavní poplatky. To je, myslím, dobrá cesta. A za druhé, jak jsou ty elektrické znač- e, zástrčky, které e, lodě mohou používat proto, aby nemuseli nechat běžet motor při Eh, parkování a mohou používat elektřinu ze sítě. A to si myslím, že je obrovský úspěch ve smyslu e, snižování e, znečištění v přístavech. A také musíme pochopit, že všechno, co souvisí s námořní e, problematikou a zelenou agendou, je otázkou mezinárodních dohod. E, to znamená, že musíme eh, upoutat pozornost také mezinárodního společenství a organizací na tyto otázky, hovořit s nimi a dosáhnout globální dohody eh, ohledně toho, jak k těmto otázkám přistupovat. Jestli se dobře pamatuju, byla přijata řada iniciativ jako první krok, krok to znamená měření, jak Eh, eh, jak sledovat pokrok, jestliže bychom neměli měření, takže je potřeba mm, eh, začít tudy, to je první významný krok a nadále budu podporovat tato zelená řešení, která již existují a prostřednictvím komunikace by se mohla rozšířit na další přístavy. Ale abych stihla ještě odpovědět další otázky. Další významné téma jsou vnitrozemské vodní cesty. Tady je obrovský potenciál. Ne všechny členské státy, ale řada členských států je velmi bohatá na eh, vodní cesty a my bychom je měli podporovat, abychom je eh, jaksi do, eh, případně některé dostali na stejnou úroveň kvality jako jiné formy dopravy. Bohužel je to odvětví velice fragmentované, často jsou to malé rodinné podniky a ti potřebují pomoc e, ten, e, ta dohoda Nandes, Nandes 2, e, Najades 2 je velice uh, užitečná, protože to pomáhá na té provozní úrovni tento mm, fragmentovan, tato, toto fragmentované odvětví, ty drobné, drobní dopravci se nikdy nebudou integrovat bez právě tohoto systému na JADES. A potom otázku řízení provozu, eh, pobítky eh, pro řeš, eh, přijímání nových technologických řešení. Mluvám se? Děkuji, Mia Kilenen z GUE. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Paní dezignovaná komisařko, vy chcete zabránit sociálnímu dumpingu například v letecké, námořní a silniční dopravě. Jakým způsobem chcete tuto otázku dostat na pořad jednání celé komise. Protože pokud byste chtěla opravdu změnit věci, budete to muset učinit. A za druhé, Dopravní politika je eh, politika pro budoucnost Evropy. Evropa potřebuje růst, a digitalizace je, myslím, velkou příležitostí také pro dopravu, mobilitu a logistická řešení. Jak eh, budete eh, aktivní, abyste dopravu dostali a tam, kam patří na komisi a v Evropě protože aby e, e, evropská doprava byla na špici a byla orientovaná na, dopra- na, na zákazníka, aby byla e, interoperabilní, flexibilní a inteligentní. S menšími prostředky, ale s lepšími řešeními, více přemýšlením. Děkuji, prosím, máte slovo, paní Bulc. Za prvé sociální dumping. Vidíme na různých fórech, že sociální dumping ehm, se týká všech eh, složek dopravy, ale v jednotlivých regionech a oblastech se to liší, takže nejprve je třeba toto uznat. Za druhé, já s dovolením Eh, opakuji, já jsem opravdu proti sociálnímu dumpingu, ale ráda bych zdůraznila, že sociální dumping, ke kterému dochází v silniční dopravě, se liší od toho třeba v letecké dopravě. Má to samozřejmě podobný dopad. A jak to chápu, dumping se vždy objevuje na okrajích ekonomiky. Je to distorze. Není to něco, co se odstraní, když bude více sankcí. Já bych spíš hledala nějaká inovativní řešení eh, tak, abychom zjistili, jak to uspořádat, aby sociální dumping už nedával smysl. Já teď nemám silnou odpověď, ale jsem si jistá, že pokud si sedneme s kolegy z jiných výborů a z, a z komise, tak když se na to podíváme trošku z jiného pohledu, to znamená, když si položíme otázku, proč k tomu dochází, jakým způsobem bychom mohli odstranit příčiny, které vedou k sociálnímu dumpingu, tak si myslím, že můžeme nalézt dobrá řešení. Druhá věc, Druhá vaše otázka, jakým způsobem chci eh, udělat, aby eh, doprava byla eh, jaksi jádrem ekonomické obnovy ekonomiky. Myslím, že velký kus práce už byl odvedený, ale řekla bych, že prostě základy tu jsou a Mm, máme dobré peníze na investice, které teď můžeme použít, abychom mohli realizovat jednotlivé projekty na eh, transevropské sítě, především hlavní koridory, ale jak tady eh, říkal kolega předtím, dochází k určité kombinaci, hlavně na lokální úrovni, kdy se dají dohromady eh, fondy soudržnosti a zvláštní fondy určené pro ty páteřní sítě tak si myslím, že si opravdu musíme vážně sednout ke stolu a uvažovat o dodatečných investicích. Evropa potřebuje také inovovaný finanční nástroj, který bude moci sloužit k podpoře těchto ambiciozních plánů. Já nemám teď hned okamžitě odpověď, ale jsem přesvědčená, že pokud celý ten eh, tím bude schválený eh, ve středu, pak eh, tato problematika bude vysoko, vysoko mezi prioritami naší agendy eh, a budeme přemýšlet o tom, jak těch 300 miliard nejlépe investovat na místní úrovni a na páteřních sítích. Ale vzhledem k tomu, že mi ještě zbývá čas, tak bych ještě položila na stůl další téma. Myslím si, že technologie pracuje pro nás technologie má pracovat a sloužit nám. Když se podíváme na posledních 100 let, to je úžasný pokrok. Takže já jsem přesvědčená, hlavně v oblasti zelené agendy, že budeme překvapeni, když budeme všechny subjekty, všechny hráče motivovat efektivním způsobem, budeme překvapeni, jakým způsobem nám technologie může pomoci. A myslím si, Eh, eh, že tu je celá řada neočekávaných příležitostí, které mohou vyvstat z nové formy řízení, tedy těch no, nových systémů, eh, protože existuje asi mm, pět různých systémů, a e, v jednotlivých částech Evropy a jsou s tím problémy, dochází k nehodám, ale když se zlepší a sjednotí systém řízení třeba železné dopravy, e, železniční dopravy, tak to e, samo o sobě přinese veliký pokrok. Takže mm, já se domnívám, že s podporou Evropského parlamentu bychom mohli krok za krokem skutečně vytvářet nová řešení, nové příležitosti von der Greens Eva. Eh, slovo má paní za zelené. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, mrzí mě, že jsme nedostali odpovědi od pana Junkra. Totiž doprava nebude eh, jenom takovým doplňkovým odvětvím budoucí komise. Doprava je příliš závažné téma a to není žádná hra židlí, to je život každodenní, ho, eh, každodenní život Evropanů. Vy za to, paní Bult, nemůžete, takže já vás vítám. A moje první otázka je velice stručná. Teď se hovoří o balíčku, o klimatu, Eh, tom budeme jednat eh, brzy v Paříži, doprava může za třetinu skleníkových plynů, doprava je určující. A přitom bohužel doprava není plnou součástí klimatických politik. Takže já se ptám, jak zajistíte, aby naléhavé priority v oblasti životního prostředí, zdraví a, a sociálních otázek, jaký, eh, jakou cestovní mapu vy připravíte na summit roku 2015. Dále, Eh, máme eh, projekt eh, Lyon-Turín, že může dostat až 40% dotaci z evropských prostředků a přitom je to naprosto zbytečný projekt, který by mohl dostat až 26 miliard eur. Takže jakým způsobem komise uvažuje o financování takových projektů, jako tento tunel na využívání vody z Rýna v rámci evropského mechanismu, aniž by znali skutečné náklady, eh, ekologické dopady a ekonomickou životaschopnost takových projektů. Děkuji, paní Bulc, máte slovo. Ta Eh, výzva, kterou představuje naplnění zelené agendy, je veliká. Evropa je jaksi vedoucí eh, silou ve světě, bereme to vážně, nikdy nemůžeme být spokojení a miluji přírodu, žiji s přírodou, respektuji přírodu a vím, že musíme eh, rozvíjet ještě větší respekt k přírodě. A také vím, že věci, které Evropa v posledních letech dělala, zdaleka nejsou e, řešením nebo úplným řešením a musíme dál hledat cestu. Ale ráda bych upozornila na několik věcí, které považujeme za velmi důležité a které již jsou na programu i v rámci dopravní strategie a jsem přesvědčená, že dohromady eh, budou mít veliký dopad v tom smyslu, že doprava přispěje k eh, zeleným cílům. Za prvé obrovský pokrok technologický ve všech odvětvích. Já jsem už uvedla několik příkladů. Další věc je chování lidí, které se mění. Myslím, že ještě můžeme v této oblasti více působit, protože tlak spotřebitelů je nejlepší tlak je těžké motivovat podniky jenom tak eh, samoučelně, protože oni jsou motivováni jinak. Ale pokud spotřebitelé jsou za něco ochotně zaplatit a jestliže budeme účtovat znečišťovatelům jejich znečištění, tak si myslím, že se ty cíle přiblíží. A jsem přesvědčená, že eh, konference v Paříži to je velká eh, motivace, já tam asi bohužel nebudu, ale pokud budu členkou toho týmu, tak bych si ráda sedla s komisaři, kteří tam pojedou a kteří zodpovídají za zelenou agendu ještě více a budu maximálně spolupracovat s nimi v tom smyslu, že vypracujeme opravdu dobrý materiál, který bude dobře reprezentovat EU. Také už jsem zmínila chování lidí, technologie, technologie a také jste zmínila velké projekty, konkrétně jeden, který vím, že je poněkud kontroverzní nebo hodně se o něm diskutuje. Já si myslím, že je to významná součást těch páteřních sítí. Otázka zní, zda si můžeme dovolit takové sítě. Ale pokud budeme Eh, pochybovat, tak eh, o takovýchto koridorech pak ta páteřní síť nebude nikdy fungovat. A já možná bychom si mohli spolu na to sednout a podívat se, jestli můžeme pokročit v této oblasti. Jedna věc je, že jakmile budeme mít železniční páteřní síť hotovou, tak můžeme přesunout nákladní dopravu ze silnic na železnici. A to je hlavní motivace výstavby železničních koridorů, kromě samozřejmě dopravy cestujících. Ale druhá věc je, že tyto velké projekty vytvářejí pracovní příležitosti a příležitosti pro malé a střední podniky v dané oblasti. Takže pojďme se podívat, zda je možné podpořit a e, to, že tyto velké projekty nejsou eh, jaksi jenom na škodu a, a pojďme se podívat, jak tyto projekty mohou přispět nejenom té páteřní síti, ale mohou přispět těm daným eh, lokalitám. Nyní přejdeme k druhému kolu otázek. Tady mají slovo členové výboru. An, eh, jako první David Koch má slovo. Anglicky. Pardon, to není slyšet. Could you... Now the translation. Uh, uh, ich ja Deutsch reden. noch ein bisschen mehr? mein Mikro? It was okay. Jetzt besser? Auch nicht? It was very good before. Yeah. Předtím to bylo slyšet dobře, ale teď, teď neslyším, říká paní Bolc. Very, very weak. And, hm. a little bit, but it was ja. really clear before. Now it's like you were like miles away. Nein, Sie müssen alles verstehen, aber das haben wir noch nicht gehabt und dann noch zweimal in einer Sitzung. Also, aber das kriegen wir. Dobře, to se, to se vyřeší. So, jetzt testen wir noch mal, ob Sie... To ještě jednou mm, otestujeme, zda je slyšet v tlumočení. Slyšíte něco? Trošku, ale předtím to bylo slyšet dobře. Okay, be patient with me. I will try my best. But... Dobře, já se budu snažit. A to musíme vyřešit, abyste slyšeli, abyste rozuměla. Když bychom všichni mluvili anglicky, tak by to bylo jednodušší, ale máme i jiné jazyky. Musíme to vyřešit. Wir haben ausgetauscht. Ten čas. They tried their best as well. Oni se snaží. Aha, jo. Ja geht. Also manchmal ist Zeit Někdy tedy hraje časy pro nás, takže dám slovo panu Dieter Lebrechtovi Kochovi, to je uh, místo předseda výboru, který uh, sedí tady zadu, nalevo. Ano, paní Vlce, já sedím za vámi. Každý rok se na evropských silnicích stane 250 tisíc nehod. Evropské Evropy pro bezpečnost na rok 2012 až 20, za které jsem byl zodpovědný, obsahují návrhy týkající se mm, snížení eh, na polovinu těžkých zranění a smrtelných nehod. Jaká konkrétní opatření přijmete jako první, abyste dosáhli tento, eh, tohoto, eh, aby se tento ambiciozní cíl stal realitou? Prosím. Děkuji vám. Eh, všechno, každá nehoda, která se stane na silnicích nebo hm, jiné dopravní cestě, je smutný, smutná a je třeba ji brát velmi vážně. Mně se líbí ten ambiciozní cíl, který si Evropská unie eh, stanovila, tedy nula, hm, což je asi nemožné na evropských silnicích, ale uh, Musíme se snažit, abychom se tomuto číslu co nejvíce přiblížili. Já věřím, že mnoho tedy probíhá spousta různých měření, ale hodně to spočívá na členských státech, které nám pomáhají dosáhnout co nejlepších výsledků. Jeden z věcí, kterou děláme, je samozřejmě na jedné straně zlepšování vozidel samotných a e, vzdělávání, školení příslušných mm, pracujících v dopravě. Mm, to e, školení, vzdělávání hraje významnou roli. E, všechny generace potřebují neustále vzdělávat. Další věc je technologie lepší dopravní informace, lepší výměna informací mezi sousedními státy v případě stíhání nebo porušení zákona. Takže tady je mnoho věcí, které lze dělat na národní úrovni, zlepšení signalizace, zlepšování eh, dopravního značení. To tedy to má ta čísla snížit, ale uh, posledních letech jsme dosáhli neuvěřitelných výsledků. Ta čísla jsou nyní tedy zůstala trošku stejná, což je pravděpodobně z důvodu ekonomické situace, já to, ale to je spekulace moje, nechci to dále rozvádět. Věřím ale, že jsme, že musíme analyzovat a podívat se na to, které nástroje v posledních letech fungovaly, zlepšit je a úzce spolupracovat s mm, mm, lidmi, kteří pracují v oblasti řízení dopravy. To by mělo přinést výsledky. Nyní má slovo paní Izabela Amonte z SND. Já bych se chtěla zeptat na bezpečnost. Je, mým názor, je můj názor, že Junkerovi Junkerův návrh bezpečnosti je poměrně vágní. Já se chci zeptat, Obecně mluv... slyšeli jsme tedy o bezpečnosti na silnicích, ale jak e, obecně tedy chcete zajistit bezpečnost v zastavěných městských oblastech? Děkuji. V Evropě bezpečnost je mm, významný cíl a důležité téma, důležitý problém, který se bere velmi vážně. E, pro zlepšení bezpečnosti jsme vytvořili tři agentury. Myslím, že silnice je, jsou jediný segment dopravy, která, který má agenturu, která se zabývá um, tím, aby veškerá legislativa byla dobře implementována. Také um, zabývá certifikací a uh, proto myslím, že i to také příležitost, jak zlepšit význam agentur. Um, můžeme tedy dávat um, si, je to také příležitosti k tomu, jak zajistit, aby měření bezpečnosti bylo bráno vážně. Některé na úrovni států některá legislativa není aplikovaná, jak by měla být. V nejhorších případech tedy EU musí zajistit, aby to, co již bylo dohodnuto, bylo dobře implementováno. Buď přes agentury, anebo v nejhorším případě mm, by některé státy se měly, měly tedy dostat i před soud, aby implementovaly věci, které mají. Bezpečnosti jako koncepci musíme neustále hledat eh, dobré Eh, možnosti řízení dopravy, kontrol infrastruktury. Máme několik úspěšných případů v dopravě, především to, co se teď snažíme implementovat na železnici. To je součást již dohodnuté agendy, že budeme instalovat eh, celkový mm, systém řízení železniční dopravy, což by mělo Eh, přispět k bezpečnosti především tedy na intersekcích mezi železnicí a silnicí. Takže jsou tam různé prvky, ale priorita je, aby byl dobrý systém řízení dopravy, eh, systém řízení provozu, aby eh, byla dobrá legislativa, aby nám agentury pomáhaly tady lokálně implementovat a abychom co nejvíce pracovali na zvyšování povědomí o významu respektování e, všech aspektů bezpečnosti na straně tedy cestujících i na straně managementu a majitelů. Děkuji. Jean-Marie. Pokud všechno bude dobře fungovat, tak první setkání ministrů dopravy členských zemí v Římě proběhne na začátku listopadu a jednotné evropské nebe bude tématem. Jsou členské státy, které mají výhrady vůči této koncepci. Jak se stavíte vy vůči e, tomuto důležitému evropskému projektu? A mm, pokud budete mít čas, jaký, přís, jaký postoj budete mít případě, že nějaký členský stát bude navrhovat změnu evropských koridorů. Děkuji. Sorry. Uh, I believe that single European sky uh, is a great project. Notné evropské nebe je velký, je dobrý projekt. Je dobrý pro z hlediska podniků, ale také uh, z hlediska um, um, optimalizace um, provozu um, cest, tras tedy, a také chci říci, že ano, musíme zjednodušit ty cesty, ty trasy co nejvíce. Ano, jsou uh, tam určité výzvy v některých zemích, protože jsou tam chráněné oblasti, ale doufám, že se nám podaří ve zdále otevřený konstruktivní dialog a e, zajistit, aby ty trasy byly co nejvíce e, přímé, tím se šetří palivo, řízení provozu, letového provozu je snazší a cesty a další e, nařízení, které se týkají eh, jednoho evropského nebe, to je řízení slotů. Ano, přidělování slotů to také je zajímavé, protože optimalizuje způsob, jak jsou ty trasy řízeny a přispívá to k lepšímu mm, managementu a lepším řízení a nižším emisím CO2. Takže já budu tedy Mm, chtít lepší řešení v této oblasti a věřím, že ten projekt je dobrý, že si zaslouží podporu, že eh, se tam eh, musí mm, na tom pracovat co nejvíce hráčů, musíme také pracovat tedy na úrovni eh, členských zemí, abychom sjednotili řízení mm, provozu na jednotné platformě a nyní Ana Claudia Tapadels, z SND. Președinte, aici, doamnă comisar, aici. Stimată doamnă comisar, în cadrul... Paní komisařko, ve svém dopise e, říkáte, že mm, jste zodpovědná i e, za e, pravu v městských oblastech nárůst tedy um, ehm, nízkých aglomerací vede k vyššímu eh, znečištění životního prostředí ve městech a hluku ve městech. Předpokládáte, že v příštích šesti měsících tu bílou knihu v oblasti dopravy budete revidovat? A navrhnete změny? v, co týče rozvoje měst v oblasti dopravy. Hmm. Um, jaké máte plány, co se týče nového financování měst? Thank you very much for the question. Um, smart cities, as I said. Uh, Děkuji za tento dotaz. Smart cities, inteligentní města, to je důležitá součást celé této práce. Já vlastně celého našeho týmu, ve kterém budu pracovat. Proč se mi to líbí? Protože to propojuje mnoho různých komisařů pod jednou vlastně hlavičkou. Vidíme, že lidé se nám stěhují čím dál tím více do měst, rostou, potřebujeme tam lepší plánování, lepší řešení, kvalitnější řešení, obrovské znečištění bude muset mít pod kontrolou, o tom už jste se zmínila. Ale je to územní plánování, ovšem to má v odpovědnosti každý členský stát, čili my nejsme přímo zapojeni, pouze pokud bychom zjistili, že na základě nějakých řekněme, osvědčených praxí nás, řekněme, osloví přímo z národní úrovně, abychom zasáhli. Mně se například právě Civitas, tento projekt se mi nesmírně líbí, protože pomáhá členským státům propojit různá opatření. My se učíme, jak to měřit, jak to hodnotit a přistoupit k lepším konkrétním krokům v této oblasti. Dále je to hlučnost, čištění ovzduší. jisté si myslím, že nám pomáhají nové technologie a tato inteligentní smart města, jenom, že to propojí eh, lidi z občany z oblasti ICT, dopravy, rozvoje, ale já skutečně chci, abychom zde hledali i nová řešení, inovativní řešení. Přece nejde pouze o dopravu, jde i o určité naše mm, přístupy, naplánování vhodné teritoriální, územní plánování, jakým způsobem se budou lidé přemysťovat mezi jednotlivými částmi města, protože pokud pojedeme všichni jedním směrem, já to vidím eh, ráno, když jsme jeli na letiště tři, eh, v podstatě všichni jsme byli v jednom pruhu, mm, aby jsme se dostali na letiště a tři tam byly prázdné. To prostě nedává smysl, něco tam nefunguje, buď plánování nebo něco jiného. Čili toto všechno bychom měli zvážit, když budeme uvažovat o městě. Financování. Moc se omlouvám. Teď to musím ukončit, já jsem Um, já už jsem třikrát napadla, to jinak by se na mě ostatní zlomili. Další je Deidre Klun CPP. E oh, my phone, sorry, excuse me. O, se omlouvám. Ve vašem úvodním prohlášení jste se zmínila o optimální konektivitě v celé Evropě, o vašich ambicích pracovat v této oblasti, proto se chci zeptat na regionální místní letiště. Jistě víte, že je to zásadní propojení s celým světem, podporují investice, cestovní ruch, samozřejmě mm, poskytují práci v dané oblasti, je to úžasná součást infrastruktury, musíme ji chránit. A proto se chci zeptat, zda se na to budete, pokud jde o pravidla v této oblasti, jaké máte plány, jaké budou vaše priority, tak abychom ochránili, udrželi tento regionální letiště a reagovat na tyto problémy, například i, i nejenom tato oblast, ale i stálené regiony, nejstálenější regiony, ostrovní státy a tak dále. Děkuji. Jistě nyní pochopíte, proč jsem tak nadšeným podporovatelem této oblasti. Souhlasím s vámi, ano, toto je nesmírně důležitá oblast pro další rozvoj, rozvoj místních oblastí, regionálních oblastí, především těch nejvzdálenějších. A já to podporuji. Já nesmírně ráda lítám. A nikdy bych neměla tyto úžasné zkušenost, tu, tu úžasnou zkušenost dnešní, pokud bych ze západní Hebrid neletěla z toho vzdáleného ostrova Fara, protože to je opravdu letiště, které funguje pouze, když je odliv, když je příliv, tak tam vlastně žádné letiště nefunguje. Ano, čili to je v podstatě i určitá součást kulturního dědictví eh, těchto ostrovů západního Skotska. Musíme to podporovat, ale zároveň mm, si uvědomit určité finanční omezení, konstrukční omezení a tak dále. To vše musíme mm, vzít v potaz. Nemůžeme to pouze postavit na dotacích, protože na konci dne by celá Evropa měla problém. Pokud jde o pomoc v této oblasti, to já bych neráda komentovala, to není úplně součást mého portfolia. Ovšem jsem ochotná pohovořit s těmi, kteří jsou za to odpovědní a podívat se na jejich názor. Já se budu snažit získat určité nové podnikatelské projekty, tak aby to bylo propojeno s podnikatelským velkými projekty přímo na místě v oblasti cestovního ruchu. Já doufám, že udržíme při životě takové, eh, taková letiště v Portoroži u nás v Slovensku. To, to letiště je tak zásadní pro to, aby k nám přijížděli turisté z celé Evropy do tohoto turistického centra ve Slovensku. Jistě, přála bych si lepší řešení v této oblasti a budu-li mít takovou možnost, tak bych jistě ráda přispěla mou troškou do blína při tvorbě nových podnikatelských projektů. A nyní pan Peter van Dalen za EKR má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý večer vám přeji. Mám dva konkrétní dotazy. Nejprve jste se zmínila o interních vodních cestách a infrastruktuře. Takže ještě jednou děkuji, dobrý večer vám přeji a mám dva konkrétní dotazy. Nejprve pokud jde o vnitrozemské vodní cesty a infrastrukturu. Když hovoříme o propojení západních mezi západ do evropskými a východoevropskými vodními cestami, tak tam bohužel na jihu Německa je veliký problém eh, na eh, řece Dunaj. Je to opravdu takové zúžené problematické místo. Co uděláte proto, aby jsme mohli navigovat v této oblasti mnohem jednodušším, průchodným způsobem. Druhá záležitost, inovace, nové technologie. V silniční dopravě máme eko kombi. Možná nevíte, o čem hovořím, to opravdu, kdy, když nevíte, o co jde, to vám odpovím. Nejsou to takzvané gigalinery, ale hovoříme tomu eko kombi to je podpora právě tohoto typu v oblasti dopravy v celé Evropě. Co si o to myslíte? Já nevím, zda jsem pochopila to správně, to znamená, to jsou ty obrovské nákladní vozy. Dobře, výborně, takže to jsem pochopila. Takže Dunaj. Dunaj by mohl hrát důležitou a hraje eh, velikou roli v rámci plánu projektu TNT. Já doufám, že to ještě prohloubíme, teda, že se nám povede prohloubit koryto Dunaje a tím pádem i propojit eh, Dunaj s ostatními dopravními cestami v Evropě. Ovšem je zde veliká další výzva, jednak environmentální, tam musíme nalézt řešení, tak abychom neohrozili biodiverzitu okolí Dunaje, ekologické záležitosti. A zároveň nejde pouze o země EU, který se to týká, čili EU plus dvě nebo tři země mimo EU, které rovněž jsou zapojeny do projektu ohledně řeky Dunaj, čili tam budeme potřebovat bilaterální, trilaterální dohody. S, především s ohledem na financování. Toto je již součástí propojení s tou páteřní sítí, ovšem musíme promluvit i se zeměmi, které nejsou součástí EU, jak se budou chtít zúčastnit i oni. A jelikož již má málo času, druhá vaše otázka je velice zajímavá výzva pro Evropu, podle mého názoru to je u některých členských států to asi je takový standardní způsob Neměla jsem opravdu dostatečný čas, abych si připravila závazný postup, řeknu to spíše neutrálně. Přizvu členské země, které již dosáhly bilaterálních dohod v této oblasti. Nevím, zda by to měl být evropský směr, kterým se vydat, to tak nevidím. A nyní máme další eh, kolegyně Lucy Anderson za SAD. Mohla byste prosím říci trochu více o tom, co jste připravena udělat při zvažování to, aby všichni občané cesto, mm, cestující i se sníženou mobilitou měli přístup k dopravě? Zmínila jste se o tom na počátku, že se zaměřujete na lidi, na občany. Co to znamená? To znamená, že všichni budou mít dostatečné informace detailní o silnicích, o jiných záležitostech. Dále je to vysoká kvalita propojenosti. Connecting Europe Facility, to je výborný projekt, ovšem to je pouze devět koridorů. A co ty stovky, tisíce, stovky tisíc různých stanic, sítí, kde to propojení je velice špatné, nemáme tam například žádné eskalátory, lidé se musí táhat z kufry a tak dále. Co uděláte v reále a aby jsme tam, kde jsou evropské fondy zapojeny, brali v potaz i právě postižení občanů. Pan Van de Kapp mm, v podstatě mm, ještě nerozvinul dál tuto otázku, to znamená, co udělat ještě více pro občany s postižením. Chceme-li se orientovat na sociální záležitosti, leží nám na, na tyto záležitosti, tak zaměření na cestující je jednou z těchto důležitých oblastí. Samozřejmě máme zde určité směrnice, ovšem můžeme udělat ještě více. Já to vidím u mě doma. Před 10-15 lety nikdo neuvažoval o tom, že bychom například na stanicích, autobusových stanicích měli ty rampy a tak dále, přístupová místa. Já to vidím nyní téměř na všech nádražích, čili bere se to v potaz, začíná se to brát v potaz. Evropa postupně, pomalu zvyšuje toto povědomí v této oblasti, uvědomujeme si důležitost toho, abychom i našim občanům s postižením poskytli stejné příležitosti. Můžeme to udělat přesnost? Ne, asi ne. Ovšem tím, tímto neustálým tlakem, ověřováním toho, že tam, kde již to bylo přijato, jakožto další rozvoj směr, že to provedli, udělali, máme i možnost inspekcí, ověření, tak abychom zjistili, zda i legislativa se aplikuje přímo na místě. A další věc, o které jste se zmínila, například právě ta práva informovanosti pro naše cestující. S tímto novým systémem řízení který se navrhuje. Nyní ty sítě jsou nesmírně fragmentovány, je obtížné poskytnout občanu nově skutečné spolehlivé informace s jednou zdrojem. Všem na základě, nebo díky novým technologiím to budeme schopni udělat. Lepší informovanost našim cestujícím nejenom ohledně cestovních lístků, ale i možných cest, možných alternativ. Čili toto by se mělo rovněž zlepšit. Samozřejmě, že by to mělo obsahovat i informace pro občany s postižením ohledně zjednodušení jejich cestování. Děkujeme. Další kolegyně, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená paní kandidátko, čtvrtý eh, železniční balíček se máme na stole, protože třetí nefungoval. Čili mm, jak to bude vypadat, aby, jak překonáte odpor státu i v oblasti monopolu. Máme zde například již reakci Evropského parlamentu, už jste zprávě rada ještě nepřišla se svým stanoviskem. Ovšem toto je i o našich podnicích, které potřebují zjednodušit administrativu a zároveň žádají lepší právní jistotu. Budete ochotná pokračovat v oblasti interoperability i bez politické podpory. Bude se komise věnovat analýze tohoto dopadu a zlepšení čtvrtého balíčku, jeho dopadu na pracovní místa, investice. Podívala byste se i na to, jak to bude vypadat, jaké budou náklady, když nebudeme mít například všechno toto k dispozici pro udržitelnost železnic. Vy jste se rovněž o tom zmínila, jak to hodnotíte, dále je to oddělení infrastruktury, manažerů infrastruktury od operátorů nebo poskytovatelů služeb, eh, čili jak nahlížíte i na tuto problematiku. Děkuji za tento důležitý dotaz. Kdy bych měla alespoň pět minut na odpověď? Ovšem to nemám, takže řeknu jenom to, že udělám vše, co je v mých silách, aby to byl jeden balíček, celá tato problematika je zásadní aby technické problémy politické, jak jste se o tom zmínil, nebo spíše ekonomické věci v jednom balíčku, aby byly. Technická věc, a to se snad bude líbit všem. Refit, co znamená různé části legislativy, pravidel, která budou zjednodušena, jednodušší, by mělo být zjistit, kde jste splnili, kde naopak nesplnili své povinnosti. Další věc o technické problematice nebudu hovořit, tam si myslím, že nejsou problémy v oblasti biznesu. Ano, my ten unbundling musíme udělat. To znamená, tam musí být nezávislý management, nezávislí operátoři a pokud členské státy nemohou k tomu dospět okamžitě, implementovat okamžitě, musíme se snažit o odpovědné informace, které eh, zde existují, čili jak se alokují náklady, abychom viděli, jaké jsou náklady s tím spojené. Jinak to nebudeme moci vůbec eh, řešit a zvládnout. Já jsem byla odpovědná za různé oblasti pro malé a středně velké podniky v oblasti telekomu, já jsem součástí různých správně. Čili musíte opravdu věřit, vědět, jaké jsou vaše náklady, kolik vás bude ta služba stát, protože pokud to nevíte, tak žádné rozhodnutí manažerské nemůžete udělat. Čili ty ekonomické balíčky jsou rovněž nesmírně důležité. A já udělám vše proto. Vím, že parlament již v rámci prvního čtení velice um, jasným způsobem hlasoval, čili ano, prosaďme to, nerozdělujme to, jinak budeme trpět všichni. Samozřejmě, že liberalizace tohoto trhu další je důležitá. Děkuji. Děkujeme. A nyní je to zástupce EPP, pan Pasqual. Děkuji za slovo. Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážená paní kandidátko, dvě otázky spojené se stávajícím výbojem platformy pro služby pro naše cestující elektronického charakteru, například různé nové společnosti taxikářů, licence, autorizace, dále jsou to pojištění, oblast pojištění um, proti Eh, třetí, třetí strany, dále je to sociální dumping, konkurence v této oblasti. Jaké naléhavé opatření plánujete, jaká naléhavá opatření plánujete v této oblasti při reakce na tuto problematiku, při podpoře členských států, zabrání sociálnímu dumpingu, nekalé kon- konkurence v této oblasti. A druhý dotaz Ebola. Epidemie eboli je něco, co podle mého názoru zneklidňuje všechny země. Na nejvyšší úrovni se Evropská unie rozhodla přijmout určitá konkrétní opatření v oblasti letecké dopravy. Samozřejmě, že členské státy mají suverenitu, ovšem co plánuje EU pro koordinovaný systém kontroly na našich letištích v boji proti ebola. Děkuji. Děkuji za vaše otázky. Eh, co se týče taxíků, já samozřejmě naprosto podporuji všechno, co navrhujete ve své odpovědi. My musíme zajistit jasnou organizaci i na této úrovni. Zrovna před několika dny, než jsem jela do Bruselu, tak jsem doma eh, jela taxíkem a to jsme zrovna zavedli požadavek, že řidič musí mít jednotně umístěné číslo vozidla na boku, musí platit měsíční poplatek za provoz taxíku. A ze začátku si ti taxikáři pořád stěžovali. A já jsem se toho řidiče ptala, a líbí se vám to? Ale jo, líbí, ale protože jsem byl první, eh, tak jsem platil 200 eur a teď už je to jenom asi za 50, takže to není spravedlivé, ale jinak to ostatní spravedlivé je. Takže Zjevně toto je otázka členských států, to je místní záležitost, ale samozřejmě můžeme pomoci podporovat v případě, že by tu existovaly nějaké aspekty, které jsou společné pro celou Evropu, tak se to dá řešit na evropské úrovni. Ale eh, my musíme všemi prostředky podporovat všechna eh, opatření pro zajištění eh, čestné hospodářské soutěže. Co se týče eboli, kdyby se, mm, eh, ano, potřebujeme evropské stanovisko na toto téma, ale nemyslím si, že by bylo potřeba zavírat nějaká, eh, nějaké provozy. A nyní za SND Ines Ayala Sender. Děkuji. Mm, paní designovaná komisařko, dobrý den. Já vám blahopřeji máte dobré, eh, dobrý základ, eh, sportovní základ, protože toto je opravdový maraton. Takže já se chci zeptat eh, na otázku těch 90 eh, miliard eur na 7 let, eh, problematiku udržitelné dopravy, ale to je málo, protože jde o to, jak ty prostředky využít náležitě. Dále mm, u finančních nástrojů jsou dvě velké překážky. Za prvé je to otázka spolufinancování, kdy členské státy jako můj, podobně jako jiné státy, mají problémy s veřejnými dluhy a nemají z čeho spolufinancovat. A jsou, jsou potře- je potřeba flexibilnější pravidla. Tak se chci zeptat, jestli vy s panem Moskovičem a s panem Katajnem byste byli ochotni pomoci, aby, e, otáz, aby e, nástroje na dopravu nezatěžovaly veřejné, e, veřejný dluh. A dále není i otázka jednostranné politiky. Já jsem Španělka, my chceme chceme překonat Pyreneje, ale Francie nechce. Brusel má pěkné nařízení, ale toto se nedá překonat. Takže co byste udělala v tomto případě? A dále také čekáme sociální balíček. Hovořila jste o Bílé knize, trvalo to dlouho, než se to vytvoří, je to složité a nám nejde o velké principy, ale o činy. námořníci, eh, strojvedoucí, řidiči stárnou a trpí sociálním dumpingem. Byla byste ochotná spolupracovat eh, s eh, odbory? Takže vy jste položila příliš dlouhou otázku, takže zbývá jenom jedna minuta na odpověď. Takže stručně, co se týče infrastruktury, jak už jsem říkala, ano, budeme potřebovat inovované finanční mechanismy a teď nebudeme schopni financovat všechno sami, to je jasné. Jak to uděláme, jak jsem říkala, to já těžko mohu říct si teď hned asi ani by to nebylo správné. Já jsem přesvědčená, že pokud bude komise potvrzená ve funkci, tak to bude jedna z nejvážnějších diskusí, které povedeme. Ale musíme začít také přemýšlet o e, tom o zahrnutí soukromých investic. Zrovna včera jsem četla ve Financial Times, že už se začínají zapojovat penzijní fondy, pojišťovny, to jsou různé příležitosti a to je závažné téma. Omlouvám se, nezbyl čas. Děkuji. Dále George Bach z EPP, děkuji. Děkuji um, paní kandidáce. Um, ne všechno, co jste říkala, mě eh, nadchlo, ale eh, je, dvě věci chci zdůraznit. Jednak um, orientace na, čl, na lidi, na člověka a připravenost k dialogu. Moje první otázka se týká práv cestujících, stejně jako se ptala kolegyně Anderson. První otázka u přepracování eh, práv cestujících. Budete eh, tedy se zaměřovat na cestujícího, na člověka cestujícího, tomu tak nebylo doposud vždy. A za druhé, eh, celá řada legislativy vysí ve vzduchu a důvod je znám. Um, různost tedy názorů a z toho vyplývající neja, právní nejasnost vede k tomu, že soudní dvůr musí dělat naši práci, což je politování hodné. Já se domnívám, že mm, tedy co vy a komise uděláte pro to, abyste tuto blogádu tedy deblokovala, aby eh, legislativní kompetence zase se um, náležela komise a parlamentu institucím, kterým e, kam patří. E, děkuji za otázku. Jednak práva cestujících. To je velký evropský úspěch, že jsme připravili jasný balíček práv cestujících, ale v této fázi některé aerolinky eh, radši ruší lety, aby nemuseli ta doporučení eh, dodržovat a pravidla dodržovat. Tomu chceme zabránit. Mám teď odpověď? Nemám. To musím být upřímná. Nevím přesně, jak to probíhá ale chtěla bych vás ujistit, že práva cestujících jsou eh, tedy mojí prioritou. Já jsem cestující a eh, byla jsem svědkem neuvěřených změn v minulosti a doufám, že pomocí otevřeného dialogu se všemi aktéry budeme, půjdeme dál tímto směrem. Nejenom v Evropě, ale že naše eh, závazky, naše úsilí zlepšení práv cestujících budeme prosazovat i mezinárodně a budeme mít vliv. Dovolte, abych také zodpověděla na druhou otázku. Otázka Gibraltaru, to, mm, na to jsem byla upozorněna. Je to politická otázka, nemělo by to zdržovat jiné iniciativy pro Evropu. Takže toto by se mělo izolovat a uh, řešit po vyřešení politického problému. Curcio Maltes má slovo jako další. Paní komisařko, já pocházím z města, které zažilo tragédii záplav a je obtížné ehm, vysvětlit občanům, že Evropa utrácí miliardy za zbytečné ehm, projekty, když a nemnajde peníze na zabránění eh, záplav v Janově, kde je um, řízení vody mm, méně efektivní než v 15. století z důvodu vládních škrtů. Um, budete revidovat to, co se udělalo v roce 2013 na TNT. Některé tyto projekty ještě oslabí uh, povodí v některých regionech a jak se ukázalo ze, z, při záplavách v Itálii, v Německu, Británii, v České republice, mě by zajímalo, zda nezamýšlíte e, provedení analýzy před spuštěním tendru na analýzu těchto velkých projektů, e, jako například Trion Leon, projekt, který je nejdražší, 150 milionů eur za, e, na každý kilometr tohoto koridoru. Neměli byste zadat nové studie na nové posouzení těchto projektů? Záplavy jsou nešťastné události. Má, moje země byla také velice negativně ovlivněna záplavami. Ale to, to není jenom problém státu, kde jsou ty záplavy, ale je to výzva pro celý uh, systém vodohospodářský, protože prostě někde ta voda uh, téct musí, když se na celém, celém povodí tedy nahromadí. To je velká výzva a věřím, že ten té, především se eh, v, máme už stanovené priority. Některé projekty již byly řešeny, aby nebyly v budoucnu záplavy. Můžeme udělat jistě víc. Já budu vítat další diskuse. V této chvíli je těžké se k něčemu zavázat, co bylo dohodnuto ze strany parlamentu, ale toto všechno je život. Nemůžeme se prostě držet něčeho, co bylo schváleno před lety, když v život přináší nové výzvy a musíme řešit, je řešit. Proto vítám další diskusy k tomuto tématu a doufám, že cokoliv bylo um, schváleno do posud, tak um, nakonec toto, tuto věc vyřešíme. To byla teda jediná otázka z vaší strany, věřím. Dá, jako další jako Davor Škrlec, zelený, zelené, um, paní Bolc, um, dopravní politika a veřejné zdraví jsou propojené, když na první pohled nejsou jasně spojené. Hluk dopravy eh, ruší, narušuje rovnováhu v Eh, v krajině, mnohé druhy opouštějí své stanoviště, když jsou vystaveny mm, do hluku z dopravy. Obnovitelné využívání, obnovitel, tedy obnovitelné energie zvyšuje mm, povědomí o vlivu dopravy na klimatické změny, což ovlivňuje nejenom lidské zdraví a kvalitu života, ale také poškozuje ekonomiku, kardiovaskulární nemoci, rakovina, souvisí s motorizovanou dopravou. Výzkum v Rakousku, ve Švýcarsku ukazuje, že 40 tisíc úmrtí souvisí se znečištěním z dopravy. Toto mm, je mm, vědecky dokázaný dopad dopravy na zdraví občanů. Jaká opatření plánuje komise přijmout na integraci veřejného zdraví do dopravní politiky? Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Ehm, my všichni jsme si této výzvy eh, vědomi. Moderní společnost přináší velk, spoustu problémů souvisejících s modernizací a eh, možnostmi pro mm, kvalitní život. Toto všechno jste již zmínil ve svých otázkách, to nebudu opakovat. Co děláme? Nikdy to není dost. Když jde o člověka, tak to nikdy není dost dokud se nevyřeší negativní dopady. Mm, my velice dobře chápeme, co se děje. Víme, že hluk je velké znečištění. Není, eh, železniční dopravy jsou nov, no, je nový typ brzd, který má snížit toto, tu hlučnost. To první krok, nestačí to, ale to první krok k lepším podmínkám Technologie nám také pomůže v tom, že budou eh, po, tižší stroje, eh, především nové typy motorů. Zase to bude znamenat další zlepšení života. Ale lidé, kteří eh, žijí mm, vedle dopravních tepen, to jsou oběti moderní společnosti a jak jim pomoci, s nimi spolupracovat v dialogu, v sociálním dialogu, hledat dobrá řešení pro ně. Jedno z nich je městské plánování, jak tedy to, jak společně plánovat. To je mm, tady mm, městské plánování, plánování dopravy, tady bychom měli spolupracovat, aby se ta situace, kterou jste popsal, eh, zlepšila. Jako další má slovo Mayer. děkuji. Eh, já jsem z Rakouska, z sousední země, eh, jsem tedy mm, z Gracu, takže jsem nejsem, mm, to není daleko do vaší země. Já mám otázku eh, na věc, jste řekla, se mi líbil, že nám tedy že se netváříte jako, že víte něco, co nevíte. To jsem často zažil u odborných ministrů. To může být nebezpečné. Otázka je, Balcké eh, Andrie, eh, eh, jaderský koridor, s tím máte zkušenosti v Rakousku, se stala transitní země po rozšíření na východ. Máme velkou dopravní zátěž a význam této osy tímto roste. V Rakousku jsou dva projekty tunelů, které nejsou ani, které nemají odpovídající podporu a souvisí s tím irským eh, koridorem, který mm, pro čistě pro Rakousko toto není, nemá zásadní význam. Jak eh, vy to vidíte? Budete to považovat za prioritu? Děkuji za otázku. Co se týče um, tras a priorit, tak ty jsou ty stanovuje a schvaluje CEF. Takže všechno, co je Eh, součástí TNT. Eh, já to budu sledovat a podporovat. Také znám slovenský případ. Vím, že tam jsou výzvy po eh, plánování cest, takže i tedy Rakousko, tam, bylo, tam byly určité výzvy při implementaci balíčku 1, 2 a 3, takže máme výzvy s implementací již mm, starých balíčků. Doufám, že nebude balíček 5, že se budeme držet balíčku 4. Takže co budu dělat? V tuto chvíli mohu říct si jenom, že to budu, že CEF priority budu uh, Eh, které jsou již schválně rozhodnuté, budu sledovat, udělám všechno, aby všechny země, které jsou v hlavních koridorech, splnily ty bývalé balíčky, aby dodrželi, co slíbili. Co to znamená pro um, Balsko, eh, jaderský koridor? Uvidíme, jak to dopadne. E, ve spolupráci s vámi budeme schopni to trošičku více na to tlačit, na ty závazky, e, které již byly přijaty v minulosti, tak aby byly respektovány. Jako další má slovo Kristin Revo Dalon Bonfu, SND. Paní Bulls, podle posledního návrhu rozpočtu Rady evropské agentury musí snížit eh, počet zaměstnanců o 5% v rámci eh, všech eh, výdajů institucí. Ve čtvrtém železničním balíčku má železniční agentura získat nové pravomoce a nebude schopna realizovat rozšířené pravomoci s menším rozpočtem a méně zaměstnanců. Pan Fiskovič se zavázal k navýšení počtu zaměstnanců zaměstnanců Evropské železniční agentury prostřednictvím především národních expertů. Eh, chystáte se tento závazek splnit? Projeví se to navýšením rozpočtu Evropské agentury železniční nebo přerozdělením jejich finančních prostředků? Děkuji. Děkuji pan Števkovič bude můj šéf, eh, takže eh, jak si, měla bych eh, se držet toho, co on slíbil. A jinak ano, jsem si vědoma výzev, kterým agentury čelí. Domnívám se, tato otázka má dvě stránky, jak to vidím a doufám, že, na tom, že, že takto se dostaneme k tomu, na co se ptáte. Jedna věc se týká způsobu financování agentur. Já jsem přesvědčená, že už bylo dohodnuto a existují i dobré příklady, ehm, kdy eh, některé služby eh, jsou ehm, tak, takzvaně marketingzované, takže jsou to služby, které mohou přímo prodávat a které přispívají k financování těchto agentur. To si myslím, že je dobrý model model do budoucna. Ale to není odpověď na vaši otázku. A sice, když dostanou agentury více úkolů, já jsem přesvědčená, že obecně ve všech eh, orgánech v Evropě, a to se týká i Slovenska, nebo zvlášť Slovenska, že je třeba snižovat administrativní náklady, protože prostě jsou příliš vysoké eh, na to, aby je ekonomika mohla absorbovat. Na druhou stranu, jestliže má být více práce, ta práce je legitimní a je opravdu potřeba, aby se naplňovala evropská agenda, tak já budu samozřejmě bojovat za peníze, které ta agentura prostě musí dostat, jestliže má e, plnit svoje úkoly. Děkuji. Děkuji. Jednotný ekonomický prostor vyžaduje jednotný dopravní prostor. Vy jste e, se přihlásila k této základní myšlence a nejsem jediná, kdo to vítá. Přesto potřebujeme e, víc uh, Eh, než eh, snahou o komunikaci. Nyní je 23 systémů mítného v Unii a debata o německém mítném otevírá jaksi kufřík, který bychom měli uzavřít. Zatížení eh, evropských občanů bez prokázané přidané hodnoty, bez ohledu na to, že je tím možné ucpat um, díry v rozpočtu. Um, budou skutečně tyto prostředky investovány do infrastruktury? Pokud by tomu tak bylo, tak by nebyl problém s údržbou a mm, budování evropských sítí by bylo rychlejší. Vy, máte, vy jste zdůrazňovala své uh, Um, zkušenosti s jako, cestující, ale jak si představujete dopravní politiku, jak chcete sjednotit systémy mítného, jak se stavíte k zavedení jednotného systému evropského eh, mítného, eh, který, eh, kde byly výz, mm, výnosy účelově vázány a, vázány a využívány na rozvoj transevropských sítí. pokusím. Já se pokusím být stručná. Za prvé jsme se už shodli a pochopila jsem to tak, že budeme aplikovat pravidlo, že uživatel platí a znečišťovatel platí. Co to tedy znamená v případě mítného? Systém mítného je otázkou členských států, čili my nemůžeme předepisovat ceny mítného. Ale co udělat můžeme, je, že můžeme eh, eh, vyžadovat, aby to bylo vypočítáváno na základě nákladů, cost-based. Jestliže cena je, mm, jak si je kalkulována na základě nákladů, to je dobré, ale my můžeme těžko srovnávat ceny v jednotlivých zemích, čili to je takový první krok. Já bych to viděla jako dlouhodobou vizi. Pokud bychom měli jednotný systém, kde všude bude eh, unbundling zajištěný, že bude jasné, eh, co, co stojí, co stojí, eh, že externí ceny jsou zahrnuty, tak to bude výborné. Ale to je dlouhodobá vizve, ke které bych ráda směřovala, aby doprava byla Mm, také mm, součástí konkurenceschopnosti Evropy, ale zatím si myslím, že v tuto chvíli to proveditelné není. Teď se můžeme, můžeme požadovat, aby ty ceny byly eh, jaksi kalkulovány na základě cen a aby eh, na, tedy na základě nákladů a aby nebyly diskriminační. A další Robert Zíle z EKR. Děkuji. Před pár lety když jsme tady v parlamentu hovořili o TNT, tak eh, jsme eh, hovořili o, eh, s panem Jakuninem ohledně Ruska a spolupráce s Ruskem na TNT. A ten, to byl, se jednalo o projekt, který um, měl za cíl vytvořit propojení v širokorozchodné trati eh, na trať na Slovensku a v Evropské unii a um, proběhly nějaké studie a chci se zeptat, co si myslíte o financování těchto um, rozšiřování um, um, jak si odlišně rozchodných tratí do Evropy. to je mm, poměrně ehm, živé téma. Já budu velmi pragmatická, možná se vám to nebude líbit, ale nic lepšího vám zatím říct nemohu. Priority jsou dány v určitém mm, rozmezí a toho my se držíme. Nicméně pokud evropská páteřní síť má být eh, úspěšná, musí být mezinárodně integrovaná. Čili my musíme najít nové cesty, jak spolupracovat, eh, jaké bilaterální dohody Evropské unie s jinými státy vytvořit, tak, abychom dokázali naší síť integrovat do eh, celosvětové ho, sítě silnic, železnic a tak dále. Já jsem eh, před dvěma dny byla velice mm, nadšená, když jsem četla článek o železnici z Číny do Evropy. A jak, eh, je to, jak, jak se to jeví jako výnosné, přínosné. To je velmi zajímavé, protože je to o 25% dražší než cesta lodí, ale trvá to jeden měsíc místo dvou měsíců. To znamená, že pro e, výrobky s vysokou hodnotou je to zajímavé. Železnice tady začíná být konkurenceschopná vůči jiným e, způsobům přepravy zboží na celosvětové úrovni. Takže musíme o tom přemýšlet, musíme hledat dobrá řešení, hledat způsoby spolufinancování, ale nemyslím si, že by Evropská unie prostě to měla financovat sama. Da Jens Nielsen z SND. Här är Já eh, ska... Děkuji. Já bych se chtěla vrátit k otázce, které jste se zmínila, ale prosil bych možná přesnější odpověď. Co se týče silniční dopravy, měli měly by existovat přesnější pravidla, jak podniky a dopravci mohou si navzájem konkurovat na základě kvality a nikoli na, co, na základě nejnižších sociálních nákladů. Existují určitá sociální pravidla, ale myslím si, že to není dostatečné, co se týče třeba povinných eh, přestávek když se podíváme na implementaci v členských státech, musíme zabránit sociálnímu dumpingu, nebo jaké iniciativy přijmete proto, aby nedocházelo k ilegální dopravě, kdy eh, podniky obcházejí pravidla ohledně kabotáže nebo vytvářejí nezdravou konkurenci eh, v členských státech. To je velmi závažné, to chápu, to připouštím. Pokusím se odpovědět na ty všechny tři témata. Co se týče hospodářské soutěže, komise bude vždy bojovat za čestnou hospodářskou soutěž. Nicméně vždy bude docházet ke snahám tyto, tato pravidla obcházet. Čili co můžeme udělat? Na úrovni členských států se toho dá udělat hodně eh, v oblasti výměny informací, spolupráce. To je stěžení a chceme po- podporovat eh, členské státy v takové spolupráci. Dále jste zmínil otázku dumpingu. Ono to jde stejným směrem. Jak zabránit někomu, aby registroval takové ty podniky v poštovní schránce? To je těžké, ale je potřeba komunikovat, informovat, eh, vyměňovat si informace a průběžně odhalovat tyto, tyto eh, podniky a to už by samo o sobě byl dobrý krok. Další je otázka kabotáže. To zase souvisí se zelenou agendou. To, eh, co se snažíme dostat do toho prostoru jednotného dopravního prostoru v Evropě. Já bojuji za to, abychom našli způsob, aby eh, kamiony jezdily plné, protože nemá smysl, aby kamiony jezdily eh, po Evropě prázdné. Ale to je zase dohoda, kterou bude potřeba společně uzavřít. Já jsem přesvědčen, nebo já pokud vím, tak než se vrátí do, do vlasti, tak mohou absolvovat tři cesty a to bychom měli zrevidovat eh, a zjistit, jestli to ještě dává smysl, jestli to ještě funguje, jestli to naplňuje ty cíle v oblasti hospodářské soutěže, zelené uh, takže je tu celá řada malých výzev, které dohromady mohou řešit velkou výzvu. This is Andor Deli from EPP. Hi. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, time. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. V úvodním vystoupení jste zdůraznila důležitost koridoru TNT. A já si myslím, že tyto koridory možná by mohly být takovým nejdůležitějším propojením mezi východní a západní Evropou. Dále je to Dunajská strategie, kterou máme rovněž, kterou plánujeme pro zlepšení mobility v rámci vnitrozemských podních cest v Evropě. Ovšem, tyto cesty samozřejmě nekončí na našich vnějších hranicích. Ty přechází do ostatních zemí, Moldávie, Ukrajina, Srbsko a tak dále. Čili jakým způsobem zajistíte to, aby země nečlenské, země EU, které rovněž budou v um, součástí tohoto projektu, rovněž by nesli určitou odpovědnost i za finanční záležitosti, které se týkají těchto panevropských cest. A dále druhá záležitost, jelikož máte zkušenosti i ze Slovinska, co nějaké jiné typy rozvoje ehm, vnitrozemských cest přímo například eh, u vás eh, ve vaší části Evropě, například na řekách Sláva, Dráva? Děkuji za odpověď. Pokud je o důležitost těchto koridorů, vy jste se již o tom zmínil, nesmírně jsou důležité. Vnitrozemské vodní cesty jsou součástí větší sítě, čili měli bychom se na ně podívat i v oblasti propojení silniční dopravy, železniční dopravy, doplňují se. Právě proto bych chtěla zaujmout systematický přístup propojení těchto druhů dopravy. Především, jak jste se o tom zmínil, Dunaj, to je záležitost mnoha zemí, nejenom EU. Já se budu snažit zapojit, přizvat všechny zúčastněné strany těchto projektů, podívat se na možnost spolufinancování. Jistě nemůže EU financovat úplně všechno. EU programu finanční prostředky z kohezních fondů k dispozici, dále je to pro facilitu CEF. Máme tam určitě prostředky, aby členské státy opravdu zlepšily situaci u nitrozemských vodních cest a my musíme do této problematiky zapojit i ostatní země, například Srbsko, Moldávie a tak dále, všechny země i dole směrem k Černému moři. Buď nějaké kombinace zahraničních investic, nebo jiné, jiné inova, aktivní finanční nástroje by nám mohly pomoci dosáhnout dobrých dohod. Jistě souhlasím s vámi, musíme to udělat společně a je to důležitá součást celé této dopravní sítě v Evropě. Děkujeme a dál je to za Alde pan Dominik Riké. Vážená paní kandidátko, jsem, ano, sedím za vámi ano, máme zde i směrnici, která je nesmírně důležitá, vysílání pracovníků, jde o volný pohyb pracovníků, to je velice důležitá směrnice. Má to i ovšem mnoho negativních dopadů sekundáry, především v oblasti dopravy, protože pracující v oblasti dopravy, nej, v podstatě jsou, eh, v podstatě tam nejde o um, vysílání pracovníků eh, v této konkrétní kategorii, proto je to veliký problém. Proto se chci zeptat, zda předpokládáte určitou konkrétní revizi, především pokud jde o tuto směrnici o vysílaných pracovnících, protože jsou tam určité modifikace, které zatím ale ovšem ne vyřešili náš problém. A druhá záležitost je v podstatě upřesnění toho, na co jste Pěšičko odpověděla chcete liberalizovat úplně eh, eh, silniční kabotáž. A další záležitost, co si myslíte o vytvoření nějaké evropské agentury pro silniční dopravu nebo alespoň nějakou sekci, která by byla integrována pod jinou agenturu, která se zabývá transportem. Děkuji za tyto dotazy. Nejprve. Ano, myslím, že bychom měli provést analýzu, to podporuji. Podporuji váš návrh, který jste naznačil a já ano bych rovněž chtěla analyzovat, abych viděla tu situaci konkrétní, jaký to mělo dopad, pokud jde o tuto směrnici vysílání pracovníků a jak to zlepšit do budoucna. Pokud jde o liberalizaci silniční, kabotáže, já myslím, že dohoda již tam je na stole. To, co jsem chtěla Eh, zjistit je, zda je to ještě pořád validní, zda teda, pokud teda bude, budeme muset prostě neustále ověřovat naše, legislat, naše legislativu, zda je to ještě aktuální a tak dále. Pokud je tam potřeba změny, tak to budu podporovat. Agentura pro silniční dopravu, zajímavý nápad. Hovoříme nejednou o výzvách, příležitostech v oblasti silniční dopravy. Často si klademe otázku a zjišťujeme, že tam vlastně žádná agentura není pro ně. Potřebujeme ustavit takovou čtvrtou agenturu, která by pokrývala silniční dopravu. Je to zajímavé téma, ovšem je to propojeno i s náklady, proto se k tomu vyslobuji trošku rezervovaně, i když je to na snadě. Ale líbí se mi to, co jste zmínil, řekněme, sdílet pro problematiku silniční dopravy nějakou práci v rámci agentury, která již existuje. Tomu bych se mohl, mohla věnovat. Dále je to Massimiliano Salini za EPP. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý večer a blahopřeji, blahopřeji samozřejmě k této kandidatuře a přeji hodně štěstí. Dvě konkrétní otázky, které bych rád položil. ERTMS, tento systém řízení v, silni, v um, železniční dopravě a zároveň Evropská železniční agentura, čili tento systém ERTMS tento systém řízení železnic se snaží o unifikaci našich železničních systémů. A dále je to otázka pozitivního dopadu interoperability v dopravě. Ovšem nese to sebou technické dotazy, technické specifikace, bychom museli prostudovat, určit, implementovat, stanovit. A jak byste zajistila stabilitu v rámci takového rozvoje? Další dotaz. Evropská železniční agentura, taková, řekněme, možná neúplně diplomatická otázka. Právomoce poskytovat eh, povolení, autorizaci eh, jednotlivých zařízení, eh, jednotlivých přístrojů a tak dále. Čili jaké pravomoce by měla mít agentura v tomto ohledu? A u nás například na řece, hm, řeka Páta je nesmírně důležitá pro Itálii. Hm, pomůžete nám překonat problémy které nám prozatím brání ve využívání vnitrostátních vodních eh, toků pro další rozvoj naší země. Děkuji. Okay. First of all, thank you. První věc. Děkuji za všechny tyto dotazy. Uvidíme, jak se mi povede poskytnout odpovědi. Železniční agentura. Ta hrála podle mě nesmírně důležitou roli již do posud záleží na tom, jak budeme postupovat. Když to bude ten jednotný, unifikovaný železniční systém, bude muset hrát ještě důležitější roli, budeme potřebovat další specifikace pro například přístroje, nejenom u, u té křížové konektivity, místní systémy, dále je to páteřní Eh, systém, tam i agentura určitě bude hrát, tato agentura bude hrát svou roli. A nyní, nyní se, mi to nějak eh, vypadlo. Čili agentura, tato agentura pomáhá i připravit specifikace, které pomáhají bezproblémové vím informacím v rámci dopravy, to je nápomocné hlavně v oblasti bezpečnosti a to je zásadní. To agentury dělají, dělají vše proto, abychom zajistili především bezpečnost, která je prioritou. My se budeme snažit podívat na to, které prvky této bezpečnosti by právě teda, na které by měl reagovat přímo, přímo agentury. Děkujeme a da, dalším řečníkem je pan Boguslav Liberánský za SAD. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko, kandidátko. Dále jsou to kompenzace pro farmáře, Ehm, a eh, jednotlivé odvětví ovšem nic pro eh, dopravní společnosti, kde ztrácíme opravdu stovky eh, přepravovaného zboží a tak dále v rámci ruského embarga. To je přetaveno na miliony. Vážená paní Bulc, my bychom, již často se uvažuje o tom, že bychom měli evropského ministra pro dopravu. Byla byste připravená stát se takovou ministriní? Jednak by to znamenalo, jakým způsobem byste, otázku, jak byste chránila zájmy evropských společností v této oblasti vůči globálnímu světu. A druhá věc, je zde určitý sen vytvoření nebo dosažení stabilizace právních a právního a fiskálního prostředí pro dopravní společnosti. Možná nějaké od možná nějaká doporučení z vaší strany, nevím, jaká budou, všem v každém případě velice příjemné vás poslouchat. Děkuji. Děkuji. asi bychom se neměli smát, protože to ruské embargo, to je tragické, ty důsledky, to je vždycky obtížné předpovídat v rámci plánování. Ovšem došlo k tomu. Já. Ano. Vím, že to není součást eh, portfolia, za které budu odpovědná já, ovšem je to něco, čemu musíme věnovat pozornost, nesmíme to ignorovat. Vidíme zde hodně škody, musíme na to reagovat. Další věc, velice důležitá, jakým způsobem propojíme globální, nebo teda evropský evropskou dopravu na ten globální trh, jakým způsobem bránit naše evropské zájmy. Evropa musí zůstat otevřeným místem. Chceme-li být globálním hráčem, musíme být otevřeným hráčem, ale musíme i bojovat. A já budu bojovat za férovost, za reciproční přístup. Neznamená to, že pouze budeme dávat, dávat a nic za to nebudeme chtít. ve mně budete mít opravdu zastánce evropských práv. Mnoho oblastí eh, by to uvítalo. Například letecká doprava, mezinárodní letiště, které tlačí na mm, těch okrajových místech Evropy a my na to musíme nějako, nějakým způsobem reagovat. My nemůžeme pouze říkat, ne, ne, ne, ne to, tomu se nebudeme věnovat, to je důležitá věc a vidíme to i v jiných oblastech dopravy. Ano, budu bojovat za naše evropské zájmy. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní kandidátko. Vy slibujete, že budete dále pokračovat v liberalizaci ve všech oblastech v dopravě pokud jde o interinstitucionální jednání ohledně čtvrtého železničního balíčku. byste jste potvrdila to, že opravdu budete vždycky bojovat za další konkurenceschopnost v této oblasti v železniční dopravy, protože nedostatek konkurence v podstatě vede k snižování kvality a k vyšším cenám. Já zastupuji Francii, nebudu se zde červenat, pokud jde o kvalitu našich železnic. Náš opravdu, naše služby v této oblasti, především v oblasti vysokorychlostních vlaků, jsme opravdu jedni z nejlepších na celém světě. Ve vaší další práci budete naslouchat milionům občanů Evropy, především Eh, francouzům, kteří nedávno právě velice jasně se vyhlásili, vyjádřili proti eh, li, ultraliberalizaci, která je jim vnucována z Evropské unie velice často. Využijete lekce z minulosti, které poukazali, poukazali na to, že liberalizace na železnici často právě znamená snižování kvality poskytovaných služeb a i dokonce bezpečnosti cestujících. Děkuji vám. Děkuji za tuto otázku. Eh, především tady čtvrtý balíček není jenom o liberalizaci. Jak já to vnímám, je to hodně o bezpečnosti, interoperabilitě, transparentnosti a když eh, mluvíme o mm, té stránce, té, té komerční stránce, tak eh, státy nebudou mít jednotný přístup, ale musíme vytvořit nějaká společnou platformu, o kterou já budu usilovat. Důležitý první krok. Transparentní eh, účetnictví. Aby bylo vidět, jak jsou náklady alokovány. To je důležité, abychom neměli jaksi směs křížového financování, že jedna služba dotuje druhou protože mm, dochází k vertikální integraci v Evropě a první věc, kterou bychom měli udělat, je zajistit, aby se navzájem nedotovali. To nesouvisí s liberalizací jako takovou, to souvisí s transparentností, abychom e, se zaměřovali na náklady, když mluvíme také o evropských investicích a financování. Musíme zajistit, abychom věděli, do čeho investujeme. Druhá věc, nezávislost, tedy eh, provozní ho eh, řízení, to je důležité, nesouvisí s liberalizací, ale s transparentností, bezpečností a lepšími službami cestujícím a pro železnice jako takové. Další slovo má Jill Evans. Děkuji, pane předsedo. Několikrát jste zmínila potřebu značných investic do dopravy ehm, z důvodu ekonomických, bezpečnosti, turismus, eh, změny klimatu a tak dále. A to bude především eh, přes sítě TNT a Connecting Europe, což je tedy eh, hlavní bod dopravní politiky. Ale také je potřeba investovat do Eh, oblastí specifických regionální charakteristiky. Eh, to jsou pobřežní, eh, ostrovní oblasti. Já reprezentuju Wales a to je dobrý příklad oblasti, kde jsou potřeba dobré dopravní spojení, protože to je ekologicky citlivé, je dražší modernizovat infrastrukturu. Jak tedy zajistíte, aby nebyly zapomenuty tyto mm, oblasti? To je důležitá otázka. EU e, se e, regionálními potřebami také zabývá. Máme tři fondy, které jsou důležité pro infrastrukturu. Nejdůležitější je kohezní fond. V mé zemi je to jedna z primárních zdrojů investic. Vím, že to bude v příští perspektivě miliarda euro, která bude k dispozici na infrastrukturální projekty. Samozřejmě ty, které jsou i ekologicky citlivé, jsou určitá omezení na tyto investiční projekty. Druhá věc, nový inovační mechanismus, který bude muset být k dispozici, aby byly uspokojeny regionální potřeby to bude na členských státech, aby je hledali. Buď budou tedy eh, vyžadovat investice, anebo, jak bylo řečeno Financial Times, eh, někteří železniční operátoři již zvou tedy penzijní fondy mm, a chtějí od nich získat finance. Nelze tedy být více inovativní než to v této fázi, ale samozřejmě budeme muset stále hledat novační mechanismus a mm, také vyměňovat nejlepší praxi, protože aby něco, co funguje v jednom regionu, se dalo použít i jinde. Potřebujeme tedy hodně dobrých nápadů v této oblasti. Další má slovo ten, jak González Peňas, Děkuji, pane předsedo. Paní kandidátko, chci se zeptat, co jsem se ptala pana Ševčoviče a očekávám, že odpovíte konkrétněji, protože on mi přesně neodpověděl. Evropská strategie 2020 se snaží vytvořit podmínky pro inteligentní, udržitelný, integrující růst. Přesto v politice pro dopravu se stále více staví na nadměrné koncentraci využívání zdrojů, kladou se zájmy investorů eh, na první místo, nad zájmy občanů a to je vidět na eh, tom, jak se množí letiště bez letadel a dálnice, bez aut. Přitom se hovoří o eh, tedy rychlých, rychlovlacích, které jsou cenově nedostupné pro většinu občanů. A Mm, natažení dálnice podle pobřeží by zničilo pobřežní oblasti. Jak, jak nás ujistíte, že politika v oblasti dopravy bude navržena tak, aby zohlednili zájmy občanů i dopad, který doprava má na blaho občanů a jejich participace, nejen zájmy investorů, soukromé zájmy výrobců a podobně. Já tady sdílím vaše obavy. A musíme ale důvěřovat agendě, která byla potvrzena parlamentem a říct, že jsou správné a že se zajistit jejich implementaci. Samozřejmě všechno je tedy plánováno v programu CFA, ale slyším, tedy poslouchám vás a chápu, že jsou e, další výzvy týkající se občanů samozřejmě. Já jsem přesvědčena, mm, jsem se přesvědčila při přípravě na toto slyšení, že všechny tyto investice do infrastruktury, které mají e, přinést tedy hladký přístup k evropské dopravě, budou tedy ve prospěch podniků, ale také e, pro, ve prospěch cestujících ve všem, co děláme, eh, také máme na zřeteli zelenou agendu. Možná se to tak, to tak nevypadá, ale když jsem se dívala na všechny projekty za posledních deset let, které byly implementovány technicky, organizačně, eh, jako business model, tak také jdou zeleným směrem. Byly všechny dobré? Ne protože mm, jistě máme šanci to zlepšit, ale myslím, že jdeme správným směrem, že dosahujeme cílů, které nikdo jinde na světě nedosahuje. A doufejme, a to bude mm, i na mém programu, já to chci exportovat. Já tyto koncepce chci exportovat, protože pokud se nám to podaří, tak budeme schopni uh, Eh, jak si mm, je plně, plně využívat, protože tyto věci se musí šířit dál, nejenom, eh, aby Evropa byla izolizována. Jako další slovo Matejs van Miltenburg. Eh, já chci zmínit otázku odpočinku, odpočinku v sektoru dopravy aby byla garantována eh, konkurence v dopravě, tak je nutné implementovat evropská pravidla, zajistit, aby se příliš nelišily mm, jednotlivých zemích. Byli jsme svědky nedostatku, především ve vztahu z e, doby na, e, tedy na řízení a na odpočinek. Ve Francii například odpočinek v kabině řidiče již není Eh, doba odpočinku a hrozí řidičům, pokud tam je až do 30 tisíc euro a uvěznění až do jednoho roku. V sousedních zemích je možné odpočívat v kabině řidiče. Co tedy uděláte proto, aby byla zajištěna implementace prosazování pravidel pro dobu tedy cesty a dobu odpočinku byly lépe koordinováno mezi jednotlivými členskými státy. O této výzvě jsem byla informována. Mohu vám říci jenom jednu věc. Já nevím, jak to vzniklo. Budu muset si nejprve vyžádat lepší informace, jak Francie a Belgie tedy uh, uvaluje, jak se začala uplatňovat taková pravidla. To si tady nemohu odpovědět přímo. Vím, že to existuje, budu se muset podívat na to, proč ty situace nastávají a ehm, Řekla bych ale, že se musíme ano shodnout na společných pravidlech. Jaká budou v budoucnu, uvidíme. Uvidíme, jaké jsou potřeby Mm, co můžeme poskytnout a podle toho jednat. Já mohu jenom říct, že jsem si vědomá tady toho problému, ale nemohu vám, nevím o tom dost, abych vám teď mohla dát řešení. Další slovo má Robert Zíle. Já tedy mám eh, velké sympatie vůči principu reciprocity vůči třetím zemím dopravní politice eh, chází k diskriminacím. Jaká eh, jsou vaše eh, názory na transportské mm, platby a nyní tedy je problém s Ukrajinou, s Ruskem? Možná, jak vidíte tedy ehm, ty otázku pladeb za transsibirské přelety, není změn, čas na změnu regulace? aby, byl, aby komise měla právo jednat recipročně v případě, že Rusko e, přestane mm, tedy platby a dotovat Aeroflot. E, jste připravena tato práva tedy získat? Já souhlasím s tím, že e, ty poplatky jsou nelegální. Ne ty lety tedy transsibirské, ale ty poplatky. Také bych byla velice opatrná v již tak napjaté politické situaci, kterou teď máme s Ruskem, tak toto tedy dát pevně na stůl. Mohu vám slíbit jenom, že když uh, se scházím s ruskými kolegy, tak toto nezmizí ze, ze stolu. Rusko již slíbilo, že e, s tímto S tou do VTO, takže vím, že to byla mm, výzva mnoha mých kolegů to dostat ze stolu, vyřešit to. Mohu slíbit, zda to jistě udělám, to nevím, ale pokusím se, pokusím se a doufám, že kolegové mi dají něco, do, a čeho bych mohla jaksi dosáhnout, mít jako na výměnu za to. Bude to obtížné donutit Rusy, aby dělali něco, co nechtějí. Uvidím, jak to udělat, jakými nástroji, ale e, musím vyvinout veškeré úsilí na řešení toho, této otázky a Doufám, že se nám to podaří vyřešit, pokud mi pomůžete v tom. Eh, eh, blahopřeji Vážená paní kandidátko, přeji vám mnoho úspěchů, vám i komisi. A teď tedy moje otázka. Evropský železniční systém, jak jej hodnotíte? A jaké máte ambice ohledně čtvrtého železničního balíčku? A kromě tohoto balíčku, co by ještě Evropa potřebovala pro zlepšení svého systému? Děkuji. Jak už jsme uvedli, čtvrtý balíček je velmi důležitý. A jak už jsem říkala, já žádný pátý nechci. Takže pojďme se být za ten čtvrtý, aby se skutečně realizoval. Je to velice důležité z hlediska technického, především to bude velká změna v rámci tedy toho refitu celé ty tisíce různých pravidel a složitého houští legislativy, které by se zjednodušilo a domnívám se, že to by byl veliký příspěvek k tomu e, jednotnému, k té jednotné síti v Evropě. Co se týče e, podnikatelského balíčku, ten business package, my teď jsme na cestě, ono to nepůjde přes noc, ale máme jasný cíl, jasnou vizit, e, vizi, chceme chceme mít plně propojenou evropskou síť, která bude nákladově efektivní a která nebude představovat přítěž a e, všem evropským podnikům bude tedy jaksi pomáhat realizovat své obchodní cíle. To je cíl a všechny tyto aspekty, které jsou již zahrnuty jak do technické, tak do té podnikatelské sekce, směřují tímto směrem a zítra ano, já doufám, že e, čím dál více e, aspektu bude pomáhat vytvořit tedy ten, tu, tu, tu mm, plně, plně jednotnou síť, interoperabilitu, intermodalitu. Nejde jenom o lepší realizaci e, zelených závazků, ale je třeba také zlepšit pohodu cestujících a současně je třeba značně zlepšit i e, jaksi podnikatelské parametry, podnikatelské podmínky. Mluvám se postupující hodinou se horší moje angličtina, ale ehm, prostě toto je směr, toho se musíme držet s pomocí Evropského parlamentu a jsem přesvědčená, že dokážeme také samozřejmě spolu s radou realizovat tento čtvrtý balíček a že to bude veliký rozdíl pro evropskou dopravu. A další má slovo Alžběta Lukačenská. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Srdečně vás mezi námi vítám, paní kandidátko. Jak se díváte na kabotáž, na trh v této oblasti v Evropě? Jak byste chtěla rozvíjet tento sektor, využívat potenciál a zároveň zlepšit jeho výkonnost a zároveň samozřejmě implementovat řádným způsobem všechny nedávné předpisy, které jsme přijali. Myslíte si, že by komise měla podporovat například přepravce silniční, kteří přišli o své prostředky v důsledku embarka na některé produkty a jejich vývoz do Ruska? Děkuji. Okay, I believe that... Jsem přesvědčená, že kabotáž to je dobrý přístup za prvé k optimizaci eh, dopravních kapacit, které máme, a současně to trošku přispívá k zeleně agendě Evropy. Takže ano, já jsem proto, jak už jsem říkala, já jsem pracovala v minulosti trochu v logistice, ne úplně přímo, ale klienti, pro které jsem pracovala, mi poskytovali také logistické služby nebo na nich záviseli a vím, že největší motivace byla prostě, aby ten kamion nejel nikdy prázdný. Eh, takže různě se dávaly dohromady různé podniky, to domlouvali se tak, aby se ty kamiony naplnily. A já si myslím, že tím bychom měli být motivováni. To znamená stanovit pravidla, která to umožní. Co bude další krok? Musíme mluvit. Musíme mluvit s uživateli, protože oni vědí, co by byl další dobrý krok nemůžeme stavět, vytvářet legislativu samoučelně. Musí sloužit uživatelům. Takže to je můj postoj k mm, zavádění nebo podpoře nových eh, služeb nebo nových konceptů, protože to je skutečně koncept. Ale já doufám, že se posuneme eh, dál, také když budeme i v dopravě hledat nové příležitosti, nejenom zlepšovat to, co už máme, ale nové podmínky, nové potřeby, nový potenciál využívat a předkládat nová řešení na mm, podporu tady té potřeby jednotného eh, dopravního prostoru a současně eh, udržení eh, konkurenceschopnosti na vysoké úrovni a pochopitelně taky nikdy nezapomínat to hlavní což je bezpečnost, silniční bezpečnost. Ale to zase přímo nesouvisí s kabotáží, já vím. Čili tolik z mé strany na tuto otázku. A další Bas i Chout. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás tady, paní Bulk. Vy jste zatím jasně říkala, že máte ráda všechny způsoby dopravy, jak to tak chápu, ale pochopitelně je ten velký problém, když se podíváme na ceny u jednotlivých typů dopravy. Letectvo například bylo vyloučeno z jakéhokoliv mechanismu stanovování cen, takže, exist, takže vlastně tam je velice nefer konkurence u dálkové dopravy a podobně. Takže já se chci zeptat, jak chcete řešit tuto absenci hospodářské soutěže, která je prospívá letecké dopravě a jestli zkontrolujete, zda se můžeme spolehnout, že letectvo bude aspoň součástí týmu ITS, až se bude po roce 2016 eh, jednat o globálních mechanismech. Já si nemyslím, že by to platilo jenom o evropských leteckých společnostech. Já bych měla tendenci eh, dostat eh, toto téma na mezinárodní úroveň, jednat o tom s mezinárodními organizacemi. Každá situace, ve které se nacházíme, je výsledek nějakého historického vývoje. Čili jestliže letecká doprava je v té v situaci, v jaké je, je to důsledek nějak eh, mnoha let vývoje v odvětví. Já vám nemohu slíbit, že je do roku 2016 to stanu do ITS, to bych slibovala příliš, ale Určitě tyto dvě věci jsou důležité, to znamená letecká doprava také musí zaznamenat vývoj, musí uh, otevřít uh, prostor diskuzi, spolehám i na vaši pomoc. Eh, je to věc, kterou totiž budeme muset řešit společně s parlamentem, to nemůžeme sami. My můžeme navrhovat, můžeme dělat analýzy, můžeme navrhovat řešení, ale ve spolupráci právě s vámi snad najdeme nové cesty ku předu, ale v tuto chvíli vám nemohu slíbit, že do roku 2016 eh, toto uděláme, ale jako chápu a uznávám, že jsou tady určité rozpory, různé způsoby dopravy, jak si nejsou na eh, stejném naroveň. Eh, eh, ještě mi zbývá trošku času. Chci se ujistit, že je to, eh, že jestliže v roce 2016 nebude dohoda, takže potom spadne i letecká doprava pod ETS. Pokusím se zajistit, aby právo bylo respektováno. Další má slovo za GUE Curcio Maltese. E, než bude e, čtvrtý železniční palíček přijatý se svými novými bezpečnostními normami, tak se chci zeptat paní komisařku, jestli by nebylo potřeba řešit některé naléhavé situace. Za prvé e, pověřit železniční agenturu otázkou bezpečnosti, aby okamžitě jak si působila na snížení rychlosti vlaků, když vezou nebezpečný náklad přes města do došlo k tragédii v Itálii, 34 hm, mrtvých rodí, k tomu mohlo dojít kdekoliv jinde v Evropské unii. Druhá naléhavá otázka. Hm, přenos E, prostřednictvím e, e, přenos vlakový, vlakové komunikace prostřednictvím mobilních operátorů, to může někdy způsobit velké problémy. Třeba Švýcarsko, které není členem EU, vyřešilo ten problém ve prospěch občanů. Takže se chci zeptat, jestli komise chce učinit to tež. Zaprvé se pokusím zodpovědět vaši první otázku. Zda chci vstupovat v duchu těchto akcí. Inu, já bych je tak dalece nepodpořila. Jako, já si myslím, že hlavně ten balíček se musí co nejdříve prosadit a realizovat, protože obsahuje celou řadu velice přínosných věcí a pokud bychom eh, přeskakovali z jednoho témata na druhé, a tak eh, si myslím, že eh, by to bylo čištění energie, lepší energii vrhnout na to, aby celý balíček byl schválený. Jsem také informovaná o výzvách, ke kterým dochází, k některým haváriím, ke kterým dochází právě z nedostatku konek- konektivity nebo eh, problémům s propojením jednotlivých sítí a já doufám, že tento eh, systém, bezešvý systém dopravy pomůže odbourat eh, situace, tyto situace, aby k ním už nedocházelo. Já, já jsem to viděla ty obrázky, ono je to strašné, když vidíte čtyři, pět různých systémů řízení a teď musí ten, eh, ten na ně reagovat na každý eh, jinak a to je nepřijatelné ve společnosti, kde eh, jsou informační technologie tak kupředu. Ale kromě, spíš než hledat parciální řešení, tak bych doporučovala systémová řešení, kdy ty e, problémy bychom měli řešit systémově a, a realizovat řešení, která budou dlouhodobě zamezovat jakýmkoliv dalším haváriím. A nyní má slovo Pavel Telička. Commissioner-elect, uh, good evening. Uh, eh, uh, to refer to what has been... Vážná paní kandidátko, k tomu, ještě samozřejmě úplně na začátek eh, eh, vás nesmírně, nesmírně vítám mezi námi, pan Čevčovič, který je eh, mimochodem můj výborný přítel, vás velice chválil, to jen tak na okraj, samozřejmě, že to je určitě pozbudivé pro všechny. Představme si, že by pan předseda se rozhodl ještě nějak rozdělit, přerozdělit portfolia, pokud bychom zde měli nějak tak dalšího mm, komisaře já prostě bych jenom chtěl říct, že jste konkrétní a že opravdu se nevyhýbáte otázkám. Měla jste pouze pět dní na přípravu, velice si vážím vaše přípravy. I když samozřejmě asi ne všechny odpovědi nás uspokojily stoprocentně. Pan kolega Zíle, s, ním souhlasím, v tom, že jste zatím ještě nešla moc daleko, pokud jde o ten princip use it or lose it. Vy jste se o tom zmínila, že byste teda nechtěla, aby členské státy přišli o finanční prostředky, že by se to teda nějak realokovalo v rámci členského státu. Prosím, abyste to ještě zvážila a představila si, že byste byla trošku ráznější, aby to bylo efektivnější, abyste, řekněme, vynucovala účinnosti ze strany členských států, pokud jde o přerozdělení fondů mezi členskými státy. Další věc. Vaše vize internalizace vnějších nákladů. Vy jste hovořil o čté vizi, že se podíváte na ty mechanismy, které budou nákladově založeny. Myslíte, že by to bylo dostačující? Hovorili jsme o Německu před, několik, před dvěma dny francouzský minister životního prostředí o zdaňování zahraničních kamionů. Potřebujeme eh, evropské řešení v této oblasti? Neměli bychom jít ještě dál? Děkuji. Asi budeme muset i trošku mimo záznam si o tom pohovořit. Ovšem velice rychle k první otázce. Use it or lose it. Tento princip. Myslím, že je velice dobrý na základě mých vlastních zkušeností. Toto je něco, co jsem dosáhl, kde jsem pomohlo dosáhnout lepší výsledky eh, jakožto ministrině na místní úrovni potřebuji k tomu nástroje. A zda bych mohla být trošku přísnější v tomto ohledu. To je jasný mechanismus, který jasně hovoří. Naplánovali jste svoje projekty, pokud nesplníte povinnosti, závazky, přijdete o finanční prostředky, které se dostanou do určitého půlu. Všechny ty země, které mají nárok na kohezní fondy, ty, které jsou úspěšné, mohou je využít eh, na další projekty, čili důvěřujme těm, kteří plní a potrestejme ty, kteří neplní. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Zile. Ano, poté, co pan Telička položil všechny mm, těžké otázky, tak mm, prostě já se vzdávám svého slotu, abych vám trošku umožnil si se nadechnout. Paní Bulls, děkujeme. A dále je to pan Ujheli. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní kandidátko. Já jsem posledním řečníkem za SAD, čili pro mě je to jednodušší než pro pana Ertuga. Já nemusím položit tu první otázku, já již si mohu sformulovat trošku můj postoj. Když se podíváme na X Factor, to je taková ta soutěž talentů, když poprvé potkáte ty kandidáty, tak porota po 20 vteřinách tohoto setkání by mohla říci, že je, že jsou, že je spokojená, protože ten kandidát či kandidátka zpívá velice hezky, ovšem tohle je obtížnější. Vy jste měla pouze čtyři dny na přípravu a já například, abych se vůbec zhostil mého úkolu místo předsedy, tak jsem potřebovala čtyři měsíce. Vy mm, ano, jistě byste eh, zpívala velice hezky, jistě byste <laughs> nám mohla zaspívat i něco oblíbeného. Ovšem já jsem, já bych se ještě eh, zeptal u železniční dopravy, jakožto Maďar, um, ehm, i s ohledem na životní prostředí, když se podíváme na střední východní Evropu, Balkán, vidíme, jak zaostávají eh, v železnicích. Myslíte, že byste byla schopná přijmout jasné, tvrdé kroky společně s Evropským parlamentem a vdechnout tomu určitého nového ducha, tomuto rozvoji železnic v Evropě. Já zde sedím za předsednickým stolem ale jistě pan Kremer eh, podporuje to, co chci říci. To je eh, cyklistika, eh, kola. Já vím, že předseda nemá právo položit otázku. Jistě by mě ale podpořil ohledně cestovního ruchu, pokud jde právě o kola. Teď máte minutu, když vám na odpovědi, když bych vám rád dal deset. Ano. Pokud jde o první, druhý, třetí balíček, chtěla bych vidět samozřejmě ty závazky. První to byla um, bezpečnost, to musí být implementováno. Jako prv... Jestli dovolíte tu druhou otázku, protože ta se mi velice líbila, já rovněž miluji kola, když pojedete do Slovinska, uvidíte, jak ministři odjíždějí uh, na úžasných eh, autech a já jsem někde tam za nima a jedu na kole. Já to mám ráda, jezdím na kole do práce, kohezní fondy, strukturální fondy, to, co udělali u nás ve Slovensku. Úžasné, úžasné stezky a pro cyklisty, využíváme je kvalitně. Tato kultura uh, si myslím a doufám, že bude součástí naší společné kultury. Děkuji. Poslední za EPP Elizabeth Vozenberg, poslední, která může položit otázku. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní Pulc, já vás rovněž vítám mezi námi. Já jsem posledním řečníkem za EPP a ráda bych vám poděkovala, popřála hodně zdaru, protože je to nesmírně obtížné portfolio, zhostila jste se přípravy velice rychle, dobře, odpověděla jste z mnoha detaily. A nyní dotaz. Přístavy. Přístavy jsou nesmírně důležité pro naši ekonomiku, jsou příspěvkem naší ekonomiky. A 90 našeho obchodu se právě přepravuje po moři. To je obrovská hodnota. To bychom možná měli uh, Eh, přetavit i do určitého regulačního rámce, který připravuje komise. Měli bychom zlepšit konkurenceschopnost na základě této sítě, ale zároveň bychom měli eh, obránit i transparentnost. Eh, ve využívání našich fondů. Jistě si dovedete eh, představit, že jsou zde určité obavy ze strany některých členských států, u některých velkých hráčů, jiných hráčů, státních dotací, které ještě nebyly úplně vyřešeny. A nyní dotaz. Máme zde právní rámec, který navrhla komise, čili jaké strategie budete využívat, eh, když vezmeme v potaz všechny tyto obavy, abyste je rozptýlila a abyste podporovala například tento regulační rámec, který navrhuje komise. Druhý dotaz, poslední dotaz, to je eh, trošku národně zabarveno, jsem řekyně, máme mnoho ostrovů, proto se chci zeptat, zda budete dále podporovat rozvoj našich přístavů na vzdálených, ve vzdálených regionech a na ostrovech. U nás v Řecku máme tento veliký problém a i já skutečně doufám, že budete s námi spolupracovat na tomto. Dobře, děkuji. Velice rychle. Přístavy. To je rovněž součást facility CEF. Já se budu snažit plnit všechno to, co tam je již nastaveno, to znamená i to financování přístavu do budoucna. Jelikož tam je taková potřeba zlepšení, abychom byli konkurenceschopní, musíme tam přistoupit k jiným mechanismům. Toto nám nebude stačit z dlouhodobého hlediska. Ovšem, je to veliké téma. Budu se toho muset zhostit. Víme, jaké jsou tam obrovské výzvy. Čína další hráči je druhá otázka. Já zbožňuju řecké ostrovy, čili bylo by úžasné, kdybych vám mohla něco slíbit. Nemohu, zatím nemohu. Bude velice důležité, aby ten rozvoj byl propojen i s cestovním ruchem, podnikatelskou sférou a tím snad společně bychom mohli získat investice a zatraktivnit přístavy. Takže to byla nejenom poslední otázka pro EPP, ale poslední otázka eh, celkově pro členy eh, výboru TRAN. Teď máte pět minut na schnutí, můžete eh, využít celých těch